Vítám Państwa bardzo serdecznie. Všechny vás zdravím, dobré odpoledne a omlouvám se za akademickou čtvrhodinku, za 15-minutové spoždění, které vysvětlím jedně tím, že nás čekají obsahově velmi složitá vědecká vystoupení. Není to takové typické zasedání výboru. Jsou to akademická vystoupení, tak tím se snad dá vysvětlit ta akademická čtvrthodinka, během které jsme také čekali, až do sálu přijde více lidí. Co se týče dnešního pořadu jednání, tak zdá se, že nikdo k tomu nic nemá, takže můžeme schválit. Je tam malinká změna, o které vás budu informovat, a to v tom smyslu, že hlasování o stanovisku pana Hojtema, to je bod 11, týká se to národních snižování emisí bylo přesunuto na další zasedání našeho výboru, tedy 26. a 28. května, protože náš zpravodaj se rozhodl, že požádá o takovéto odložení, protože stále ještě probíhají vyjednávání o kompromisních eh, návrzích mezi jednotlivými skupinami. Můžeme si to dovolit, protože se bude až v červenci hlasovat v gestčním výboru, kterýmž to je Envy. Navíc jsem vás chtěl informovat o tom, že dnešní zasedání se vysílá po internetu a rád bych vás informoval také o tom, že máme k dispozici tlumočení do 20 jazyků, včetně, tedy mimo estonštiny, malčtiny a slovenštiny, za což se omlouvám. A nyní se pustíme do svého hlavního bodu dnešního zasedání našeho výboru. Jak vidíte z pozadu jednání, dnes nás čeká slyšení na téma zjednodušení společné zemědělské politiky. Rád bych zahájil toto slyšení pár připomínkami ze své strany. Zjednodušování společné zemědělské politiky je důležitý úkol. Zjednodušování je důležité klíčové slovo, kterým bychom se měli řídit ve své práci. Vím, že za jedenáct let, aspoň jak si to pamatuju já, se v tomto výboru pořád hovoří o zjednodušování, o nutnosti zjednodušování společné zemědělské politiky. A Zatím to moc nevycházelo, když se podíváme třeba na poslední reformu společné zemědělské politiky. Především v oblasti greeningu. A následně zemědělci mají obavy, stejně tak mají obavy různé platební agentury a realizační agentury. No a to potom ovlivňuje a názory poslanců a poslankyní Evropského parlamentu, protože konec konců se zemědělci jsme v kontaktu, dostáváme od nich zpětnou vazbu, kterou se potom tady snažíme prezentovat eh, trošku delikátnějším způsobem, než jak to vyjadřují oni. Byť eh, je pravda, že některá vystoupení europoslanců jsou také dosti um, tvrdá. Zítra na zasedání koordinátorů padne rozhodnutí o zprávě z vlastního podnětu. Možná si vzpomínáte, že jsme předložili své vlastní návrhy europoslanců jednotlivých politických skupin komisi uh, panu komisaři a jeho kabinetu. A v těchto návrzích jsme se snažili vyjádřit, eh, jak chceme, aby proběhla tato zjednodušení, co nás nejvíce bolí, také jsme to konzultovali se svými odborníky. tak aby i oni se mohli připravit na svou reakci. Toto zasedání rozdělíme do tří panelů. První panel se bude týkat perspektivy zemědělců, takže se podíváme na to z pohledu farmářů. A tady nás čeká prezentace pana Uda Hemelinga, kterýmž to je náměstkem generálního tajemníka a Svazu zemědělců, člena Kopa Kodžeka a také vystoupí pan José Miguel Pacheco González, který zastupuje Via, Via Campensena, tedy Portugalskou konfederaci pro zemědělství. A potom vystoupí v druhém panelu paní Simona Steriu, e, tedy nevystoupí, protože bohužel musela se omluvit. Takže tady nás bude čekat vystoupení Polské restrukturalizační a modernizační agentury pana Roberta Pošníka, který tedy bude prezentovat eh, pohled své agentury a také tady máme vedoucího této agentury, takže pokud budete mít nějaké otázky, tak na ně může odpovědět i on. A potom pan Andrew Elliot, který měl na starosti eh, v severním Irsku otázku programu založených na ploše. A ve třetím panelu se na to spíše budeme dívat z pohledu platebních agentur. A potom se na to podíváme z nezávislého pohledu nejprve prostřednictvím pana Briana Pecka, který byl bývalým předsedou připravující zprávu budoucnost zemědělské podpory ve Skotsku a snižování administrativy pro zemědělce. A kromě toho součástí této skupiny byl také pan náměstek generálního ředitel, ředitele Rudolf Megele, který nám také zhrne pohled Evropské komise. Ale vím, že víte, pane řediteli, že se od vás očekává, že budete i trochu nezávislí. Po vystoupení odborníků budou mít nejprve slovo koordinátoři, kteří budou mít trošku více času než europoslance a europoslankyně. A rozdělíme řečnickou dobu podle toho, kolik uvidíme, že se hlásí lidi do diskuse. Takže s vaším dovolením bychom zahájili a dali jsme 10 minut řečníkům s tím, že potom ještě budete mít možnost na konci podle toho, kolik nám zběde času 3-4 minuty. Takže dávám slovo panu náměstkovi generálního tajemníka. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci, přeji vám dobré odpoledne. Jmenuji se Udo Hemling. Chtěl bych říci, že v březnu tohoto roku jsem byl zvolen a v rámci Kopa Kožeka a předsedou nové pracovní e, skupiny pro přímé platby a greening. A vidíte, že všechny e, problémy a výzvy, které se s tím e, spojují, opravdu jsou předmětem naší pozornosti v našem svazu. Dnes je 4. května a můžu vám říci, že po Evropě v tuto chvíli eh, zemědělci eh, teď eh, používají spoustu různých veřejných podpor. A je velice důležité, a pracují na žádostech o tyto podpory. A otázkou je, jak to můžeme celé zjednodušit i v rámci té stávající reformy společné zemědělské politiky. Komisař Hogan v lednu na začátku roku vyzval celou Evropu, aby přišla s konkrétními návrhy. Toho celá Evropa využila, včetně eh, kopy a kožiky. A já jsem rád, že vám tady mohu eh, představit eh, některé důležité návrhy. Chtěl bych předeslat, že bezprostředně teď eh, je to eh, naléhavá otázka, ale musíme se zabývat i dobrými eh, výhledy a možnou změnou základního práva. Tomu se nevyhneme. A proto my za Kopokuřeku říkáme, že chceme okamžité zjednodušení i středně a dlouho doba opatření, která by k tomu měla vést a to také navrhujeme. Asi bych nastínil, eh, jak si eh, to teď, eh, jak, jak hodnotíme stávající zemědělskou politiku. Teď přece máme výsledek vyjednávání, ten je realizován prosazován a spousta věcí přichází pozdě, až příliš pozdě. A myslíme si také, že ta předpověď nebo ta prognóza komise ohledně toho, že eh, ta eh, eh, reforma přinese o 15-20 byrokracie víc, ji to trochu podcenila. Zejména v počátečních letech jsou ty nároky podstatně vyšší, jak na straně zemědělců, tak na straně úřadů. Ještě bych eh, chtěl upozornit eh, specificky na jeden problém. My eh, máme řadu signálů z řadu členských států, že nejsou důležité varianty jako greening realizovány, protože je to příliš složité a české státy nejsou schopné to administrativně vypořádat. A to je samozřejmě problém. Ano, zemědělci dostávají smysluplné mm, možnosti, Není tady žádný tlak na eh, to, aby nechali půdu ležet ladem. Jde o to, aby se přicházelo se smysluplnými opatřeními. A pokud teď eh, z důvodu eh, byrokratické zátěže některé alternativy nebudou nabízeny, protože členské státy říkají, že si to nemohou dovolit, tak myslím, že máme určitý zemědělsko-politický problém. A v tomto ohledu máme eh, situaci tak trochu eh, zkomplikovanou. Zemědělci chtějí eh, podávat žádosti, jsou pod tlakem. Je zřejmé, že úřady jsou přehlcené a spoustu, na spoustu žádostí ani nemohou reagovat. Na spoustu dotazů také nemohou reagovat. Čili jak navrhujeme postupovat? Víme, že evropské zemědělství je eh, hodně mnohotvárné a neexistuje žádné jednoduché obecné řešení. Ale, a tak to řekl i komisař, je skutečnou úlohou jak pro eh, hlavní evropské právo, tak eh, pro otázky upravené v rámci principu subsidiarity, aby tato rozmanitost v Evropě byla také zachována. Také nechceme, aby byly eh, teď eh, eh, vlastně obráceny ty hlavní politické principy reformy. Jde o to přijít na konkrétní opatření a spíše o to, která základní chybná eh, rozhodnutí vyplývají z té eh, přijaté zemědělské reformy a, pro, a podle toho eh, připravit reformu základního práva. A chtěli bychom samozřejmě, aby kdykoliv naše, abychom vždycky mohli přispět svými zkušenostmi. Co konkrétně tedy? O co jde? My Máme eh, spoustu eh, informací, nebo jsme dostali spoustu informací eh, až příliš pozdě, zejména pokud je o greening. Například plánování jednotlivých plodin jsme vůbec nemohli ještě zrealizovat dostatečně minulý rok těch meziplodin třeba. Ono by to chtělo vysadit sankce v několika příští, příštích letech, ale kromě toho ještě přijít s další tolerancí, protože myslíme, že řada chyb v prvních letech bude vyplývat z neznalosti. A potřebujeme proto na to nějakou dobu. Druhá věc. Velice konkrétně aktuálně. identifikace, registrace eh, zvířat. U eh, těch vázaných opatření komise v prvním balíčku oznámila, že eh, cílem je ponechat si stávající opatření, a sice, že není úplně nezbytné, aby zvíře od narození bylo v databázi jednotlivých kusů. Musí existovat výjimky. Další akutní problém vyplývá z rozhodnutí Evropského soudního dvora z minulého podzimu k definici trvalé, trvalých pastvin. Trvalé zadravněných ploch, pardon. V čem to spočívá? My si myslíme, že střídání u Mm, těchto plodin, že tam bude jeden rok tráva, potom za dva roky jetel a potom zase tráva, takže to potom, to jsou permanentní traviny, že toto musí být možné. A potom, pokud jde o zazeleňování, o greening, tam bychom si přáli spoustu zjednodušení. Dám vám několik příkladů, které jsou problémy. Máme různé nárazníková pásma, zóny, dávalo by eh, smysl tyhle eh, zóny podřídit jednotlivým požadavkům a nemá smysl eh, říkat, že pruh je pruh jenom když je menší než 20 metrů. Tady nad tím se opravdu zamysleme. Zamyslíme se nad cílem. Cílem jí jsou dobrovolná smysluplná opatření při ochraně eh, životního prostředí. Další eh, ochrana, další příklad je eh, ta, ty meziplodiny. Tam předpokládáme, že to musí být směs alespoň dvou různých kultur. I tady si myslíme, to se velice těžko kontroluje, nákladně se to dozoruje. Tady bychom to opravdu eh, nastavili nějak jinak. Potom další věc, a sice aktivní zemědělec. Jsme samozřejmě proto, jako kopa, aby jenom aktivní eh, zemědělci dostávali eh, přímé platby. Ale když se podíváme na celý ten systém, tak eh, ten země je tak zatížený, že bychom se měli zamýšlet nad možným eh, zjednodušením. Aby dodržel čas eh, řečnický, tak teď už se zaměřím jenom na ty předpisy v oblasti rozvoje venkova. Hm. Například tam se musíme podívat na základ dvojí zákaz dvojí podpory, jak toto dotáhnout do smysluplného konce. Já jenom připomínám, a souvisí to i s dalším slajdem, že tady máme něco jako eh, křížové eh, dodržování předpisů. Dobře víme, že tady máme poměrně odlišnou úroveň v jednotlivých eh, zemích. A na základě tohoto jsou vypláceny eh, příspěvky nebo dotace a otázkou, eh, kterou si musíme klást, je, jestli bychom v Evropě neměli eh, zavést spíše nějaký jednotnější nebo nějakou jednotnější linii, od které se bude vyplácet. Já už se dostávám ke konci, jenom bych uzavřel tím, že jsme teprve na začátku debatu. Doufáme, že to opravdu je míněno vážně s tím zjednodušením, že to pan Hogan myslí vážně. A doufáme, že stejně jako v letech 2006-2007, když byla povolána eh, paní fischer přišla s novou eh, agrární reformou a, a že stejně tak tentokrát eh, bude tady snaha o zásadní zjednodušení. Děkuji. Hm. Určitě se k vašemu příspěvku ještě vrátíme a teď dám slovo panu Josemu Miguelovi Pačego Gonzalvesovi aby nám přinesl svou prezentaci. Muito obrigado, senhor presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Jmenuji se Jose Gosalves, jsem Portugalec a řídím eh, Portugalské združení zemědělců a jsem také členem eh, Evropské konfederace Via Campesino. Děkuji, že jste mě pozvali na toto slyšení. Především bych chtěl hovořit o samotném námětu i časovém harmonogramu, tak jak to eh, oznámil komisař pro zemědělství. Naše první kritika se týká toho, že tato snaha o zjednodušení do jisté míry se omezuje na současný právní rámec. To znamená, že je možné vlastně tady působit pouze na prováděcí eh, akty a akty přenesené působnosti. Přitom zdroj byrokracie společné zemědělské politiky spočívá spíš v její samotné struktuře. Nespochybnit tuto základní strukturu SZP to vlastně ohrožuje výsledek této iniciativy. A my si tedy klademe otázku, jaký smysl vůbec má takovéto zjednodušování politiky, protože podle našeho názoru zdroj byrokracie SZP spočívá v těch základních rozhodnutích, která byla učiněna a ta se jen tak zázračně neodstraní následkem rozhodnutí, které se budou týkat čistě technických, odborných aspektů provádění této politiky. Na základě tohoto konstatování tedy se podívejme na proces zjednodušování. Ten se bude týkat pouze určitého eh, zmírnění kontrol, odlehčení v oblasti kontrol v členských státech, zatímco pro zemědělce, zejména pro malé zemědělce a pro rodinné zemědělské podniky, ten dopad bude velice malý. Klademe si otázku, jestli taková věc má vůbec smysl v době, kdy nemůžeme plně potvrdit eh, uplatnění eh, všech cílů, které byly formulovány v rámci reformy z roku 2013, kdy se čalilo výzvě, kterou která čekala Evropu. Takže bude-li provedeno takovéto, bude-li proveden takový přeskum, tak eh, to eh, přinese určité, určitou změnu v rozhodnutích, která byla učiněna v roce 2013. My si myslíme, že je ovšem třeba provést reformu společné zemědělské politiky do roku 2020. Můžeme si klást otázku, do jaké míry má vůbec smysl zjednodušovat proces, když současně s, touto, s tímto zjednodušováním bude ještě probíhat další reforma společné zemědělské politiky, která pak může vlastně spochybnit všechno, co v tomto procesu zjednodušení bylo provedeno. Podle našeho názoru takové zjednodušení má smysl pouze za předpokladu, že bude součástí celého toho procesu přeskumu společné zemědělské politiky. A my si myslíme, že tedy nemůže tento proces nahradit či zcela odstranit eh, opravdovou reformu této politiky. A teď musíme si upřesnit jednu věc, zjednodušit, ale jakým způsobem. Je řada různých typů zemědělských podniků a je řada různých modelů. Podle našeho názoru se toto zjednodušení musí především týkat malých, pod, malých zemědělců, malých rodinných zemědělských eh, podniků. A zejména se to má týkat eh, oblasti uvádění na trh a spotřeby těchto produktů co nejblíž místa jejich vyprodukování. A dále přihlédnout k tomu, zda jsou takové produkce určeny pro spotřebu na národním trhu, na evropském trhu nebo dokonce na celosvětovém trhu. Máme tady rámcovou směrnici plus další nařízení, která se konkrétně týkají například ehm, eko podmíněnosti. Já bych mohl uvést rámcovou směrnici o vodě o vodohospodářství. Podle našeho názoru je třeba změnit pravidlo, které se týká eh, velikost eh, oblastí, které jsou chráněny, například v horských oblastech. V horských oblastech jsou eh, většinou velice malé zemědělské podniky a tam vytvořit ehm, zónu ochrany 2,5 metru až 5 metrů kolem eh, vodního toku a brát přitom v úvahu nejvyšší eh, hladinu tohoto vodního toku, to znamená de facto mm, do, ovlivnit eh, nejúrodnější pozemky v daném horském regionu. A to představuje problém protože využitelná zemědělská půda je v horských regionech velice omezená. Další směrnice o ptactvu a jejich habitatu. Tady zase by bylo třeba definovat eh, kritéria eh, oblastí Natura a jejich dopad na malé zemědělské podniky. My se totiž domníváme, že tady není možné horizontálně aplikovat všechny, všechna pravidla bez ohledu na to, jak velké jsou projekty a mm, jak, eh, jak, jaký dopad mají. Dále směrnice o trvale udržitelném využívání fytofarmaceutických produktů konfliktů a tady máme všechny principy integrované ochrany, jako například povinnost rejstříků eh, uvádět přesně všechny aspekty, což představuje velkou byrokratickou zátěž. Je to neodůvodněná zátěž pro malé zemědělce. Další příklad nařízení, které se týká pohody zvířat. Myslíme si, že tady je třeba změnit horizontální platnost pravidel, která nebyla neberou v úvahu velikost zemědělských podniků. Například je zde povinnost u hovězího skotu eh, mít eh, automatická napajedla a není možné mít na stejné úrovni eh, zvířata, nezávisle na tom, kolik těch zvířat eh, tam je. Jestli tam je například pouze jedno zvíře nebo dvě zvířata, anebo na druhé straně třeba tisíc zvířat eh, kolem takového napajedla. Další otázka. Systém identifikace zvířat zejména systém identifikace, který musí brát v úvahu malé přežvíkavce a brát v úvahu malé zemědělské podniky, kde vlastně se ta produkce spotřebovává přímo na místě v daném regionu maso je konzumováno pouze lokálně nebo v daném regionu. A tady e, otázka vystupovatelnosti původu zvířata by neměl se opírat o tak složitý systém, jako je systém, který existuje v současné době, včetně elektronické e, vystupovatelnosti Myslím si, že tady je například možné e, prostě kolektivně ta zvířata identifikovat v rámci jednoho konkrétního zemědělského podniku. A na závěr bych chtěl hovořit hovořit o procesu zjednodušení, který eh, teď eh, probíhá a kde můžeme navrhnout konkrétní návrhy. První konkrétní návrh, otázka eh, rozmanitosti plodin. Myslíme si, že diverzifikace plodin kterou je třeba prokázat během celého roku, během dané kontroly od 1. února do 31. Eh, července. To znamená, že eh, je možné provést kontrolu několikrát a ne pouze jednou jedinkrát, jak je tomu není. Vidíme například, že u producentů mléka v době kontroly oni využívají kontroly, eh, období kontroly pro využití celého, pro celého pozemku na vyprodukování kukuřice na siláž a pak mohou 25% svého, své výměry nechat stranou, což pak může eh, být problémem pro malé eh, zemědělce. Ti mají velmi malou výměru a mohou jen velice těžko takto diverzifikovat eh, své plodiny. Potřebují celý, celou výměru pro vyprodukování siláže. Dále, pokud jde o povinnost zachovat původní počet hektarů, protože když se nebude respektovat toto pravidlo, je tady riziko, že nebudou již spadat do kategorie malých zemědělců. Je tady také určité procento eh, pasivní, eh, které eh, odpovídá nedodržení podmínek oproti obecnému systému. To znamená ne 0,1 hektara, tak jak se s tím počítalo až do posud. A já tímto bodem už končím a děkuji vám za pozornost a jsem připraven odpovědět na všechny vaše otázky. Bardzo děkuji. Děkuji vám mnohokrát za další prezentaci v rámci prvního panelu. A rád bych k tomu ještě doplnil, že sama reforma týkající se malých zemědělských podniků již byla určitým zjednodušením. Protože u některých plodin máme limit od 10 hektarů na více a u ekologických oblastí od 15 hektarů na více. Takže to samo o sobě je dosti velkým zjednodušením. A náš výbor v tomto smyslu předložil pozněvací návrhy. Tak, aby tím vyhověl menším zemědělským statkům, které mají velmi náročnou administrativní zátěž. Takže, jak bylo řečeno, Nejprve začneme s vystoupeními koordinátorů. Jako první má slovo pan Des za skupinu EPP. Prosím, máte slovo. Já vám děkuji, pane předsedo, a mnohokrát děkuji oběma referentům. Začnu hned u toho druhého příspěvku. Rád bych se vás, pane, vám, pane Konzalesi, poděkoval. A potvrzuje to přesně to, co já tady pořád říkám. Eh, přehnané eh, požadavky eh, u zemědělské výroby živočišné i rostlinné ohrožují malé podniky, ne ty velké. Mm, pokud tady máme malé podniky, tak ty rozhodně nemají na to, aby, které mají 10-15 krav, nemají na, na, na některá ta opatření. My jsme eh, tam posledně stanovili 15 hektarů a eh, teprve eh, pak dostávají, nebo teprve o tamtud se vyplácí od této hranice nějaké příspěvky a to je dobře. Potom k tomu, co říkal pan Hemerling, já zcela zdůraznuju to, co jste říkal o postupu. Já jsem to pořád požadoval od komisaře Hoganovi v posledních týdnech tuto eh, debatu musíme proví, eh, provádět ve dvou eh, stupních. Teď máme implementaci zemědělské reformy a víme, že jsou tady obrovské obtíže v tomto roce. Odchylky od toho, o čem jsme tady politicky debatovali v posledních letech. Já už jsem to tady zdůrazněval. Vždycky jsme říkali, že živé ploty, pruhy, mají být uznávány, i když mezi tam eh, tím pruhem a živým plotem je eh, polní cesta. Když je tam veřejná eh, cesta, tak tam teď nemůže být uznán ten živý plot. O tom jsme se také bavili. Tady komise by měla velice jasně vyjasnit, že eh, politická vůle byla tohle tam uznávat. A ve druhé eh, fázi se můžeme bavit o zásadní reformě. A já říkám eh, jasně, že bez změny základního práva nebude žádné zjednodušení. Ona se nemusí úplně stavět na hlavu celá zemědělská reforma, ale jsou třeba zásahy do základního práva, jinak budeme naprosto nedůvěryhodní u zemědělců v terénu a také jsem velmi otřesen tím, znám velice dobře zemědělskou politiku od samého začátku, tehdy jsem se začal vzdělávat. My 20 let už jsme neměli tak odlišné prosazování ve členských státech jako po této reformě. A já si myslím, že společná zemědělská politika už vlastně vůbec není společná. Já eh, vím, že ty eh, rozdíly jsou eh, obrovské při takové podpůrné reformě a to se nesmělo stát. Pokud jde o trvalé zelenou plochu, i tady komise musí co nejrychleji se k tomu vyjádřit, protože v Německu jsou desítky tisíc hektarů mm, mm, různě rozorávány, aby nebyla překročena ta pěti ta lhůta. Já jsem je musel třeba například 10 hektarů rozorat, protože jinak bych z toho neměl trvalou pastvinu. Já jsem to chtěl býval nechat ještě několik let, ale já bych musel platit res, kdybych tohle eh, dal někomu na pět let do pronájmu. A on si to nechal. Já si myslím, že to je zcela nepochopitelné, co ty soudci eh, rozhodli. Protože kdyby jim to někdo vysvětlil, tak nemůžou eh, říkat, že se musí eh, rozhorávat desítky tisíc představ, eh, hektarů. Pokud jde o ty pruhy, tak si myslím, že komise se musí teď postarat o, o vysvětlení. Prostě nemůže dojít k tomu, že když nějaký pozemek je 100 metrů dlouhý, tak se tam, bude tam 19-metrový pruh, nárazník. Ale uvědomte si, že když by to bylo jenom 40 eh, a ta, pak by se neuka, ne, ne, neuznávala čtvrtka. A to by najednou eh, byl ekologický obrovský rozdíl. I, takže i tady eh, to je naprosto vzdálené od praxe. Co se také musí změnit, a to se dostáváme do druhé fáze, je ta věc 15 hektarů. Nemůže prostě být, že podnik se 20 hektary dostane eh, těch 15 hektarů také eh, volna. To je eh, porušení principu rovnosti. U podpory u malých podniků víme, že dostávají 30 hektarů podpory na 100 hektarů. A stejně tak to musíme být u té 15 hektarové podpory. A jinak bychom na to museli zažalovat u soudu, pokud to komise nebude připravená změnit a musíme to být schopni změnit v nadcházejících několika letech. Chci tady říct zcela jasně, i když se to přenáší po internetu, milionům zemědělcům v Evropě se chci omluvit, že ta letošní reforma není tak odolná vůči praxi. Já jsem se o to snažil, spousta kolegů mě podpořila, ale bohužel neměli jsme tedy dostatečnou většinu pro přechodový eh, rok. Každému bylo přeci jasné, že tahle složitá zemědělská reforma v hospodářském roku 2014-15 nemůže být eh, okamžitě eh, realizována, ale bohužel tenkrát nám to neprošlo o dva hlasy. A opravdu by, kdybychom to bývali museli realizovat až v příštím roce, po jednom přechodném roce bylo by to mnohem lepší. My jsme tehdy říkali, jak to bude obtížné, byli u toho ministři zemědělství a oni nechtěli dal další přechodný eh, rok. Někdy za to také muži odborní eh, ministři, ministři zemědělství bohužel jsou tak vzdálení od praxe, že si eh, musíme nad tím lámat hlamu. A je jasné, že tím se potlačuje občanská politika a sami si za to můžeme, když uděláme takováhle složitá nesmyslná řešení, jako v tomto případě. Zemědělská politika existuje 50 let, účetní dvůr varoval, že to bude o 50% více byrokracie, pan Hemerling hovořil o 25% víc je jasné, že eh, eh, většina členských eh, států bude mít vytýkací řízení proti sobě několika let, protože nejsou z toho něco takovéhohle realizovat. Děkuji a nyní požádala o slovo, požádal o slovo koordinátor za skupinu ALDE, pan Rode, prosím, máte slovo. Eh, děkuji, tak dneska na mě přišla řada docela brzo. Já bych také eh, rád poděkoval oběma eh, řečníkům. Oběma bych položil otázku k jednotě. Pane Merlingu, vy jste hovořil o těch plodinách, teď se znám to německé slovo, Potom jste hovořil o, o, o definici o, eh, těch o, eh, pruhů trvalého zazelenění, eh, cross compliance. Prostě to jsou všechno velmi důležitá témata, ale jsou ty jednotlivé národní frakce v rámci COPA COGEGA jsou, shodují se na tom, jak se k těm tématům postavit? Je kopa Kověka eh, jednotná? Já se ptám proto, že si myslím, že je velmi důležité, abychom si napříč Evropou eh, kladli otázku o některých tématech. Aby tady byla určitá, abychom mohli ukázat určitou sílu vůči komisi a členským státům. Abychom opravdu mohli něco nakonec změnit. To je moje otázka. Jak jednotná je Kopa kověka? Děkuji. Bardzo děkuji. Děkuji vám mnohokrát. A nyní dostane slovo pan... paní poslankyně Sandra. Je to tak? Prosím. Eh, obrigada, presidente. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A reprezentante Davia Campesina. Chtěla bych položit otázku eh, představiteli Združení Via Campesina. Myslím, že bylo velice zajímavé ve vašem návrhu hovořit o tom odlišení středních a malých zemědělských podniků. Mohl byste trochu více vysvětlit ten rozdíl mezi malými a středními či velkými podniky? Děkuji, pan poslanec. Děkuji, pan poslanec Hoslík, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že k tomu také můžu něco říct. Bohužel jsem přišel uh, trochu později, protože mě zase uh, německá spolková dráha nechala ve štychu, ale eh, v prvnímu výkladu, k prvnímu příspěvku, tam bylo jasné, že ty ekologické požadavky rámcové směrnice jsou všechno byrokratická zátěží. Já musím jasně hovořit proti tomuto, protože právě tady se ukazuje na aktuální situaci. Podívejte se na zátěž eh, spodních od v Německu. Tam je jasné, že něco musíme opravdu škrtat. Musíme se zamýšlet nad tím, nad určitými standardy v Evropě. A potom eh, ty ekologické přednostní plochy tam, eh, já si myslím, že to nedopadlo tak, jak to komise chtěla. A pokud jde o Alberta 10, tak ze složitění toho systému, po dlouhém vyjednávání mezi Radou, Komisí a parlamentem právě Rada, prostě každý členský stát chtěl výjimku a parlament eh, to také eh, hodně nezložitil, takže já bych tady neukazoval na někoho jiného. To byli prostě zúčastnění na trialogu. To byli všichni, kdo k tomu nakonec přispěli. A milý Alberte Desi, já se za to vůbec nemusím eh, ovlivňovat, už vůbec a ne jako zástupce velké frakce, protože eh, ty velké frakce opravdu eh, to odkývaly nakonec, tu reformu. Ano, při tom eh, rozhodnutí v Lucemburku pozdě večer, u toho byla EPP, já bych neukazoval na někoho jiného. Za tu komplikovanost bych také nesl odpovědnost. Ale teďko se tady hodně víří nálady Samozřejmě eh, při každé reformě vždycky jsou na začátku problémů. Všichni říkají, že to bude děsné, že se to nebude dát realizovat a nakonec se ukazuje, že to eh, zafunguje. Proto já bych k tomu přizpůsoboval určitým uvolněnějším způsobem. Je třeba eh, mít trošku toleranci vůči těm počátečním chybám. A rozhodně jsem proti tomu, co říkal Albert Des několikrát, že Teď je tady mnohem méně jednoty eh, než v Evropě, v Evropě než předtím. Pokud se podíváte na eh, přímé platby, tak tady máme uspůsobení plateb. A to, toho jsme dosáhli. A u dalších věcí eh, nejsme dál, než jsme byli ne, předtím. Já si myslím, že jsme si naopak blíž. Pokud jde o greening, tak já nevím, jak to je v Bavorsku, milí Arbete Desi, ale u nás v regionu Opět máme eh, hrášek, eh, který se používá jako na zazeleňování u některých eh, nezoraných ploch. A je úžasné, že se tam dá také něco pěstovat. A jde to. Mít domácí luštěniny. Ale i jedna věc, co říkal Albert Gess, ta byla pravdivá, pokud jde o ty zelené plochy to je naprosto eh, opak toho, co jsme politicky chtěli. Tam je třeba to eh, politicky, eh, tam je třeba to opravit. Tam si myslím, že to byla velká chyba a tam jsme nedosáhli to, co jsme chtěli. V úcíle jsme si byli jasní a že to Evropský soudní dvůr takhle vykládá, se nedalo očekávat, ale vedlo to k úplnému opaku. A potom otázka na kopu Kočegu Myslíte si, eh, že je tady eh, spousta různých problémů, nebo neměli bychom eh, nakonec být vděční za to, že zemědělské platby v rozpočtu Evropské unie jsou skoro tak stejně velké jako v předchozím období. I když samozřejmě si všichni pořád na všechno stěžují. Možná, že bychom to mohli vzít pozitivně že pořád eh, velká část evropského rozpočtu jde do zemědělství, což před pěti lety vůbec tak nevypadalo, že to třeba bude. děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní poslankyně Štajer. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že dnes hovoříme o budoucnosti eh, eh, rodinných hospodářství. O to jde podle mě. Nechci se dívat do minulosti, ale do budoucnosti. Myslím si, že se společně musíme zaměřit na možná řešení. A já si myslím, že to je velice těžné, stejně jak říkal Aberdes. Musíme eh, se snažit o zjednodušení. O to jde. Já sama eh, v Nizozemsku eh, vidím, jaké máme předpisy a prostě mm, máme neustále obtížnou Eh, zátěž, obrovskou eh, zátěž a eh, malí země se to vzdávají a všechno to jde do rukou nadnárodních podniků a tak to prostě nemůže být. A pokud jde o ty různé návrhy, podívejte se, u nás máme směrnice o čpavku, o kukuřici, o pastvinách v Nizozemsku a za poslední tři měsíce od malých zemědělců i větších zemědělců eh, jsem slyšela, že já už nechci být takovýhle zemědělec, já nechci eh, sedět celý den u stolu. Je samozřejmě eh, třeba přihlížet se přihlížet k životnímu prostředí, ale zemědělec musí mít flexibilitu a proto je zjednodušení nezbytné, protože tak, jak je to teď, tak to prostě nejde dělat. A také inovaci musíme samozřejmě mnohem více dávat na inovace, ale pokud nastavíte lačku příliš vysoko, a, a um, nepřizpůsobíte tomu právo a ne, dostatečně se zamýšlíte nad náklady um, na to, uh, co uh, zemědělec vyrobí, tak je to vás zásadní problém. A já si myslím, že tohle je první krok, protože pokud jde o společnou zemědělskou politiku, já si myslím, že je třeba uh, zaměřovat se na budoucnost, aby tam tady zůstaly ty peníze. A pane Hemelingu, pokud tohleto nebudeme dělat společně dobře, Eh, tak eh, eh, prostě to bude tak, jak říká spousta lidí. Ty peníze potečou jinam po roku 2020. Čili tohle to je věc, kterou se musíme, na které se, které se musíme pečlivě věnovat. Ale důležité je, abychom zachovali v příležitosti pro ty mladé zemědělce, aby oni mohli nadále podnikat. Děkuji, paní poslankyně. Děkuji, paní poslankyně Kostinger, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já eh, souhlasím s řečníkem z Kopakošega, že hm, je spousta problémů, zejména při realizaci. U těch kontrol, tam si myslím, že bude velmi důležité eh, zaměřit se na praxi, zejména pokud jde o eh, ty prvky krajiny a přírody. Potom pokud jde o jednotlivou o realizaci ve členských státech implementaci, tak tam se to hodně liší. V jádru Evropy je to příliš rigorózně upravené a často jsme eh, ovlivňováni, tady, tady, tady obvinováni z toho, že nemáme ponětí o praxi. Když tady slyším tu debatu na výboru, tak se to tak trošku eh, pod, potvrzuje, ale Často v terénu vidíme, eh, jak eh, ta opatření ovlivňují eh, každodenní život. Pokud je o kontroly, tak já si myslím, že přizpůs, tedy přístup přizpůsobený riziku by byl účinný. Pan Campesina hovořil o tom, že u malých podniků vyvolává toto velké problémy. Malá zpracovna masa má jiné předpoklady než velká jatka. potom, a pokud budeme takto postupovat, tak mezinárodní podniky budou stále silnější a já si myslím, že to bude velice těžké eh, takto dále postupovat. Měli bychom eh, určitě eh, podpořit to, co, to, to, co přispěje ke zjednodušení. Kolega Hoisling hovoří tady o uvolněnosti, no já si myslím, že my si tady musíme dělat starosti. Spousta věcí eh, v delegovaných aktech eh, je komisí nastavena tak, že politicky eh, to bylo vůbec nebylo takhle míněno. V, Němec, v Rakousku se teď bavíme, jestli eh, můžeme zasadit strom do těch trvalých, trvale zelených ploch. To je věc, kterou, se kterou, se, o které se vůbec nemusíme bavit s ostatními zemědělci, protože to je úplně odrazuje opět od Evropské unie. A měli bychom tedy postupovat trošku více v kontaktu s praxí. Děkuji. Pan... Děkuji, nyní má slovo pan poslanec Andrio, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat e, za obě prezentace od e, Kopa i od Via Campesina a chtěl bych se vrátit e, k, tomu, k té otázce současné společné zemědělské politiky. Jak tady zaznělo, prostě není možné, abychom se zdali svých odpovědností. Toto je přece první reforma, kterou realizujeme, kterou začínáme provádět v naší úloze spoluzákonodárce. Teď mám na mysli nás Evropském parlamentu. Proběhly velice bohaté rozpravy a myslím, že prostě je tady jedna věc je text, druhá věc je to, co je mezi řádky v tom textu. Mezi parlamentem a radou je další eh, vazba, která dává další zaměření eh, této společné zemědělské eh, politice. Otázka například procenta o mm, greeningu. A já myslím, že když hovoříme o zjednodušení tak je třeba to navázat na provádění reformy. Dnes eh, by možná bylo dobré udělat reformu reformy, prostě v polovině eh, procesu. Znamenalo by to, že by do budoucna mohly zmizet některé prostředky, které byly přičleněny zemědělství. této fázi si tedy myslím, že je třeba, aby komise respektovala duch toho zákona, duch textu, který jsme vypracovali společně parlament a rada. A v každodenním životě, v aktech přenesené pravomoci i v prováděcích aktech vidíme, že je celá řada možných interpretací které ukazují, jak je celá věc složitá pak v konkrétním provádění. A právě v této fázi musíme být velmi obezřetní. Musíme se vrátit právě k těmto bodům otázky provádění a ne se vracet k velkým směrům, které jsme společně odsouhlasili. Viděli jsme to také například u těch otázek, u té otázky rozměru, výměry. V této fázi je třeba respektovat subsidiaritu. A komise to musí takto vidět. A v této fázi vidíme, že je třeba v další fázi reformy politicky definovat hlavní směry. Nemůžeme eh, prostě pominout otázku zemědělského modelu. A tady je jedna zásadní otázka. A tady možná parlament a rada nevěnovali dostatečnou pozornost při definování hlavních směrů eh, té otázce modelu zemědělství, který chci přejeme vytvářet. Náročnost eh, komise musí vést k tomu, že dojde ke skutečnému zjednodušení a nikoli, že se to pak všechno promítne do velmi komplikovaného provádění. Bardzo děkuji. Děkuji vám mnohokrát a nyní dám slovo panu poslanci Hojtamovi, prosím. Děkuji, pane předsedo, a budu mluvit nizozemsky a ne německy jenci. Chtěl jsem začít tím, že eh, musíme mít eh, na paměti eh, cíl změny zemědělské politiky. Ve Štrasburku i na milánské výstavě se ukázalo, že Evropa má velice důležitou úlohu při výrobě potravin. Prostě potraviny hrají obrovskou roli. Budeme tady mít potravi, poptávku po potravinách v roce 2050, eh, která bude dvojnásobná, eh, ale eh, budeme mít jenom o 4% více zemědělských ploch. Čili jak to dát tohle dohromady v Evropě, to možná zvládneme. O 5, 5% najednou necháme zarůstat kytičkami. Eh, to je eh, jako, eh, kdybychom prostě, když No, to mm, se 5% zemědělské půdy, proto zamýšlejme se nad tím. Zemědělci z musí také se k tomuto jednoznačně postavit. A často se tady zapomíná na skutečnost. Na papíře to vypadá pěkně. Zemědělec nechápe, proč se to musí dělat, ale to je velice důležitá věc pro eh, eh, zjednodušení zemědělské politiky. Opravdu eh, bavme se o certifikátech trvalé udržitelnosti. A já bych se rád zeptal panelistů, co si o tom myslí, protože spousta zemědělců splňuje požadavky na určitou certifikaci, pokud je o dopad na životní prostředí, na vzduch a tak dále. To je motivuje a tady eh, můžeme zabít dvě mouchy jednou eh, ranou. Můžeme se eh, postarat o jejich větší produktivitu a konkurenceschopnost a zároveň můžeme snížit jejich dopad na životní prostředí. Můžou vyrábět více sméně. A já bych rád slyšel, co si o tom panelisté myslí, o takovém přístupu. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo pan poslanec Flanagan, prosím. Zněla jste zmínka o subsidiaritě a o tom, že členské státy se mají sami rozhodnout, z Pan Andrej. A to já s tím souhlasím. To je důležitá premisa. Ale na druhou stranu, jak v Irské republice, tak i v jiných zemích se dostáváme do situace, kdy ve vlastním státě jim řeknou jednu věc a potom, když se obrátí na Evropskou komisi, tak ta jim řekne úplný opak. A pořád se to opakuje. Takže jak to vidíte, členové panelu, z možností nějaké základní listiny práv pro zemědělce, aby prostě věděli, v jaké pozici jsou? Já myslím, že by to pomohlo i evropským institucím. I když možná vlády členských států jsou pro Evropskou unii, tak neustále zneužívají situace, kdy se stane, že se jim něco nepovede, oni řeknou, my to děláme kvůli Evropě. A zemědělci jsou potom z toho ještě více zmateni, takže by mě zajímalo, co si členové panelu myslí o myšlence Evropské listiny práv zemědělců. Děkuji. Bez mikrofonu, bohužel. Mnohokrát děkuji. Myslím, že už to se zaznělo, ale stojí za to, aby to i zelení zopakovali. Protože i my se domníváme, že zjednodušení společné zemědělské politiky by nemělo být eufemismem pro vzdaní se cross-compliance a greeningu. My si myslíme, že provádění této reformy je dobrým využíváním daněvých poplat- peněz daněvých poplatníků, což jsou konec konců i zemědělci. Ekologické záležitosti nemusí přinášet zemědělcům další zátěž. Například, když máme malé smíšené farmy, tak ty můžou být úplně klidně trvale udržitelné. A jak říkal pan Pačeko González, eh, můžeme dosáhnout zvýšení kvality tím, že se budou produkty co nejvíce konzumovat blízko místa, kde byly vyrobené. To nám pomůže i dodržet eh, cíle týkající se trvalé udržitelnosti. Já si tedy myslím, že spíše musíme zjednodušit systém zemědělství, tak aby byl lokálnější, aby se lokálně vyrábělo a lokálně prodávalo. A tím si myslím, že se nám podaří eh, i naplnit cíle v oblasti ozelenění. Děkuji vám mnohokrát za slovo. Takže já bych teď dal čas eh, našim odborníkům, aby se krátce pokusili odpovědět s tím, že se mezi sebou rozhodněte, kdo bude vystupovat první. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět obecným způsobem na ty otázky, které zazněly. A začnu tím, že řeknu, že my jsme si udělali analýzu nikoli úplně všech návrhů, ale velké části návrhů, které byly předloženy eh, poslanci a eh, jednotlivými frakcemi. V té snaze o zjednodušení jsme se zaměřili na to, že jsme se omezili na prováděcí akty a akty v přenesené působnosti. Do jisté míry můžeme říci, že to bylo zajímavé protože jsme si uvědomili, že vlastně pokaždé jsme se dostávali k, nějakému, k nějaké změně v nařízení nebo ve směrnici. To bylo naším závěrem ve všech těchto případech. A my jsme tedy došli k závěru, že to, o co tady jde v této snaze, že vlastně eh, jde o to, vlastně obejít politické rozhodování tím, že se přijmou určité prováděčí odborné technické eh, otázky. Otázka zjednodušení v nás tedy nechává dojem, že to vlastně v zemědělství příliš mnoho zjednodušení nepřinese. Některé věci možná do jisté míry určitý užitek přinesou, například eh, to odlehčení eh, u kontrol nebo oblast greeningu. Ano, to jsou dvě oblasti, kde si myslíme, že celá tato snaha skutečně užitečná být může ale eh, když se tam uvede, že je třeba respektovat greening, no tak to vlastně se týká ale jen velmi malého počtu evropských zemědělců. Když jde o malé zemědělské podniky, pak eh, tito zemědělci nemusí respektovat greening. Eh, ti, kteří jsou v obecném režimu, ti vlastně respektují nebo dodržují greening až od 10 hektarů. Je tedy možné konstatovat, že vlastně jen velmi malá část evropských zemědělců budou mít určité výhody z tohoto procesu zjednodušení. A proto říkáme, a já jsem to také uvedl v úvodním slově, že celý tento proces podle našeho názoru má smysl pouze za podmínku, že půjde o jakousi reformu eh, v, na poloviny cestě. Co to vlastně znamená? Například v rodinném eh, zemědělském podniku určitý zemědělec tedy nemusí respektovat některou část eh, v určité kondicionalitě a pak vidíme, že vlastně v rodinném podniku ale stejné podmínky respektovat musí podle základní směrnice nebo základního nařízení. V praxi to znamená například u identifikace z zvířat. V každém případě základní směrnici ten zemědělec respektovat musí. V původním, nebo v tom úvodním vystoupení jsem řekl, že je třeba upřesnit, proč se chce věc zjednodušit a koho se má toto zjednodušení týkat. Malých podniků, rodinných podniků, středních podniků. No, eh, tady se říká, že není možné mít horizontální přístup, eh, že je třeba brát v úvahu eh, výměru a velikost zemědělského podniku. Je třeba také hovořit o určení produkce daného zemědělského podniku. My tedy chceme zohlednění malých zemědělských podniků a přitom je třeba mít diferencovaný přístup v oblasti uplatnění jednotlivých pravidel. Pokud jde o chartu práv zemědělců v EU, chtěl bych vám říci, že ve výboru pro lidská práva Spojených národů se nyní diskutuje o chartě práv pro rodinné zemědělské podniky. Možná, že to je text, který by byl dobrým základem, který by mohl spustit také rozpravu v Evropské unii. Ja, vielen Dank. Ich will versuchen. Děkuji. Já se pokusím eh, odpovědět stručně. Pane Erode, vy jste se zeptal, a, a, a, jestli kopa je vnitřně jednotná. Tomu bych řekl, že a, úroveň postižení je samozřejmě a, velice odlišná. Je přirozeně jasné, že v zemi jako Německo, která nepoužívá vázané platby, ale eh, všechny varianty eh, zeleňování je eh, úroveň postižení jiná než v jiných evropských zemích, ale debata za poslední půl rok v kopii ukázala, že společně máme už tedy společného ducha, pokud jde o zjednodušování na kopii. Nechceme zvrátit celou zemědělskou reformu kvůli zjednodušení, ale nastalo opravdu tolik problémů, že třeba na to upozornit komisi, parlament i radu a je třeba to řešit. A tím bych se pokusil odpovědět panu Hojslingovi. Nestačí z našeho pohledu eh, říci, eh, počkáme a uvidíme, jak to dopadne. Už teď Máme dost eh, indikátorů a vlastně i důkazů ohledně těch problémů. A máme už tedy dost pro to, abychom mohli se pustit do zásadní debaty. A sice, jestli uh, je uh, systematicky správně zařazené do zemědělské politiky té systematice eh, se k tomu zatím stavíme tak, že máme eh, základní financování v prvním sloupci a, a v prvním eh, pilíři a dodatečné finance v ve druhém a ty doplatky. A možná, že jak vy jste říkali, hodně se to zkomplikovalo během vyjednávání. Možná, že je to také tím, že od začátku eh, celá ta myšlenka komisaře Čološe nebyla úplně správně. A sice ne v tom, eh, že zemědělci by chtěli nebo nechtěli poskytovat eh, nějaké ekologické nebo přispívat k ekologii, ale tedy o to neodměňovat zemědělce za ekologické příspěvky, ale Eh, spíš eh, jde o to je netrestat za to, když něco udělali špatně. Proto si musíme klást znovu tu základní otázku. Když nejdříve eh, tady žijeme samozřejmě v realitě s greeningem, tak to, to je bez pochyb. Pokud je o to, co říkal pan Heitema k certifikačním systému, tak to já bych, tam já bych řekl, že když nám užitní dvor auditoři by nám jasně řekli, že eh, soukromý audit může nahradit státní kontrolu, tak bychom byli úplně v jiné eh, situaci. Bavili bychom se úplně o něčem jiném. Ale teď to prostě je tak, že to všechno eh, kontrolujeme jak soukromně, tak státně a nic nezískáme. Pokud je o certifikaci, tam musíme samozřejmě dávat pozor především na to, aby eh, tohle, tohle prostě není nic pro každý malý podnik. Takže pokud jde o certifikaci, eh, nepodaří se nám vyřešit veškeré byrokratické problémy, zejména u malých podniků. To musíme mít na paměti. A k vaší otázce, kam tedy směřovat. My samozřejmě chceme posílit rodinné hospodářství, ve stávající eh, reformě eh, je tam spousta takových prvků. A pokud hovoříme o ekologických příspěvcích zemědělců, tak eh, musíme spíše opravdu tedy platit za ty konkrétní příspěvky a ne testat chyby. O tomhle bychom se měli bavit. V ten způsob... Děkuji. Takže tím jsme uzavřeli první panel. A já velmi děkuji vystupujícím. A účastněte se dále tohoto slyšení, budeme velice rádi, když si i nadále vyslechnete další vystoupení. A možná během další části, kdy budou eh, pokládány další otázky, vás požádáme, abyste na ně odpověděli. Děkuji vám a tím se pustíme do druhého panelu. Uděláme si jenom půl minuty technickou přestávku a poprosím pana Roberta Pošníka z platební agentury z Polska a pana Eliota ze Severního Irska, aby se k nám připojili. Jak jsem řekl, byly, došlo tam k určité změně plánu, takže vás poprosím, abyste nyní přišli tady mezi nás. Já že mluvím, že nemá paní... Už jsem také říkal, že paní Simona Steriu nebude dnes vystupovat, jelikož zde není přítomna. Pane předsedo Grossi, Nevadí. za, zapraszamy też No z Aha. Takže prosím ještě raz o e, vyjaštěm, že paní... Takže ještě jednou jsem chtěl říci, že paní ředitelka Stereo z rumunské agentury není v tuto chvíli přítomná. Děkujeme pánové, za to, že jste mezi nás přišli a jako první vystoupí pan Robert Pošník, který má na starosti konkrétní oddělení v platební a restrukturalizační a modernizační agentuře. Už máme trošičku... Já, takže teď se na to podíváme z pohledu platebních agentur. Předtím jsme to brali z pohledu zemědělců, teď se na to budeme dívat z pohledu platebních agentur. Prosím, máte slovo. Eh, děkuji bardzo. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové poslanci a poslankyně. Jak říkal pan předseda, agentuře pro restrukturalizaci a modernizaci zemědělství v Polsku mám na starosti oddělení pro referenční základny a chtěl jsem v podstatě představit určitou zemědělskou specifičnost naší země na prvním diapozitivu. Protože u nás máme asi 14 milionů hektarů půdy, eh, na které se vztahují platby. A obhospodařuje se tato půda na takových 10,5 milionech referenčních eh, podílech. A v podstatě každý den na něm pracuje milion a půl zemědělců. A z té skupiny milion a půl zemědělců asi 240 tisíc zemědělců pracuje v rámci diverzifikace ozelenění obecně z oblasti ekologizace. A potom ještě další informace, kterou jsem chtěl zmínit. Abych zasadil svůj další projev do kontextu, jsem chtěl říci, že tato hospodářství představují 55 celkové deklarované plochy. Takže je to poměrně velká skupina, co se týče lidí, ale i co se týče obdělávané půdy. A potom ještě jsem chtěl úvodem říci, že Evropská komise ve spolupráci s Evropským parlamentem a se členskými státy nám dává obrovskou škálu možností, obrovskou škálu možností různých programů, údajů, které může dostávat takovýto zemědělec a na základě toho může potom správně vyplnit žádost. Kromě jednotlivých programů, které poskytuje Evropská komise, dává Evropská komise také jednotlivým členským státům možnost, aby si vytvořili i jakýsi místní rozměr zemědělské politiky. A tady už se dostáváme k další fázi programů, v rámci kterých se rozvíjí zemědělství v jednotlivých členských státech. Další otázka je, za jakých podmínek a za jakých termínů ta třístranná komise negoci, vyjednala podmínky, se kterými jsme začali pracovat od 1. ledna 2005, nebo možná od 15. března roku 2015. Tyto prvky jsou velmi rozličné. A přitom mají důležitý dopad eh, na změny, změny nejenom pro státní zprávu, ale také pro zemědělce. Já vím, že pravděpodobně v každé členské zemi jste měli stejný problém a to, že se zásadně měnil informační systém. Konec konců jsou to velké systémy, velké databáze, které se musely úplně předělat. Politika, kterou jsme přijali, vedla k tomu, že agentury musí pomáhat zemědělcům s vytvářením a vyplňováním žádostí. Byly k tomu vytvořeny formuláře, které v dalším roce budou obrovským zjednodušením, ale vytvořit takové systémy to něco stálo. Potom další důsledek změn, který jsme přijali, je, že jsme museli změnit formuláře žádostí, za které, které fungovaly 10 let a zemědělci je znali. A také jsme změnili deklaraci roz, rozlohy zemědělské půdy a v podstatě najednou zemědělci dostali velmi složité výkazy, které se týkaly ekologických oblastí. A potom tam byla ještě další změna, způsobená příčinami, o kterých jsem hovořil, a to rozsah údajů, které členský stát, tedy agentura, dává zemědělcům a jaké zemědělec má vyplnit do formuláře žádosti. My máme za to, že je dosti těžké nastavit tato údaje, a tyto údaje a že zemědělci mají problém s vyplňováním žádostí. A to přesto, že jsme se hodně snažili zemědělce vyškolit. Opravdu jsme měli stovky, neli tisíce různých školení. Vyslali jsme různé instrukce, materiály, informace prostřednictvím sdělovacích prostředků, na papíře. Využívali jsme veškeré prostředky k tomu, abychom je informovali, ale zdá se, že to přesto podle našeho názoru nestačilo. A na začátku kampaně jsme si všimli, že se nám objevují chyby v žádostech, se kterými jsme vůbec nepočítali. Říkali jsme, když jsme jim dali tolik informací, tolik informací jim dala naše agentura a přesto tam máme tyto chyby. Teď. Máme informační systém, ve které, který se vyvíjí a je neustále potřeba zvládat změny. Reálné situace vedou k tomu, že se systém musí měnit a následně za velmi krátkou dobu od té chvíle, co eh, Evropská komise zveřejnila nařízení, jsme takovýto systém vytvořili. Takže když máme eh, hodnotit situaci po měsíci a půl, jak to vypadá s žádostmi, tak musím říci, že ještě není pozdě ani příliš brzy o tomto tématu hovořit, že je to akorát ta správná doba. Máme-li v letošním roce připravit nějaká pravidla, která by umožnila minimálně omezit problémy, které se objevují během <clears throat> vyúčtování a výplaty. Za prvé jsme zjistili, že zemědělci podávají méně kvalitní žádosti. A to přes veškerou podporu, kterou dostávají. Dále, dále konstatujeme, že náklady na udržování systému identifikace parcel nám rostou meziročně o 20 A kromě toho jsme také zaznamenali, že se také rozšiřuje působnost veterinárních kontrol a navíc narůstá i jejich počet. Kromě toho se také zvyšuje počet kontrol u jednotlivé plochy, což zase možná není tolik, ale na druhou stranu ty kontroly jsou daleko, daleko pracovně náročnější než ty předchozí. A to není kvůli tomu, že bychom si špatně naplánovali práci. Vychází to z toho, že ty předpisy, které jsme si přijali, jsou tak náročné, s cílem tedy, aby prostředky byly vynakládány správně. Čili my jako agentura neděláme nic nad rámec kontrol, které od nás vyžaduje nařízení a protože jinak bychom byli sankcionováni ze strany Evropské komise, protože neprovádíme různé směrnice. Během prvních dvou let fungování systému si myslíme, že dojde k navýšení nákladů o 38 A také se nám zdá, že takovéto navýšení nebude úplně odpovídat práci, kterou do toho vkládáme. Tedy, že ty náklady, které do toho vložíme, nejsou adekvátní pro cíle Evropské komise, typu ekologie, kontrola ekologizace, správné řízení finančních prostředků, eliminace vytváření eh, nějakých umělých podmínek. Kdybychom zjednodušili systém a zachovali tyto cíle, tak bychom byli schopni dodržet všechna pravidla. A poslední diapozitiv, který jsem si pro vás připravil, se týká konkrétních nápadů, jak zlepšit společnou zemědělskou politiku. Od těch nejdůležitějších těm nejméně důležitým. Ale všechny jsou důležité. Za prvé, znova se zamyslet nad tím, jak deklarovat um, plodiny u statků nebo zemědělských podniků, které jsou navázány na diverzifikaci. Otázka, jestli ten systém, který navrhujeme stávajícím nařízením, je opravdu nutný, jestli náhodou není příliš náročný pro zemědělce. A jestli v podstatě neznemožní některým zemědělcům znova podat žádost. A to druhé zjednodušení by se týkalo výpočtu finančních sankcí. Já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad nějakým přechodným obdobím a že během prvního roku realizace tohoto systému bychom nesankcionovali. Jeden z vás, poslanců a poslankyň, řekl, že a zemědělci již se zaseli na pole a prostě co mají dělat. Ty plodiny už jsou zasety. A přitom se ale může stát, že nedodrží podmínky na diverzifikaci. Takže vlastně v dobré víře Zimědělec dělal svou každodenní práci, udělal chybu, ale nebylo to vůbec ve zlé vůli. Takže my jsme chtěli, aby tyto sankce byly zjednodušeny a proto přechodné období eliminovány. Co se týče zjednodušení, tak použijeme zkušenosti z cross compliance. Když jsme zaváděli tento model, tak to taky bylo celkem bouzlivé, ale nakonec to dopadlo velmi dobře s jeho realizací ve všech členských státech. No a poslední obecný návrh na zjednodušení by se týkal snižování Prahu pro kontroly. Nám připadne, že ten pětiprocentní prach, a konec konců jsme si eh, s kolegy z jiných členských států říkali, kde vlastně to třeba, jsme to vzali těch 5%, proč to není 2% nebo 3% u úředních kontrol eh, u živočišné výrobě. Takže se prosím zamyslete nad tím, jestli ten prach těch, řekněme, pěti nebo tří procent v různých oblastech je něco logického ospravedlnitelného. Nebylo by možné třeba snížit tento práh, co se týče kontrol na místě, a že bychom se spíše snažili o zlepšení kontrol referenční bazí, tak aby v podstatě ta kontrola se mohla provádět od kancelářského stolu. A poslední zjednodušení by se týkalo systému LPIS, Na různých technických výborech Evropské komise se tento návrh opakoval několikrát. Nám jde o to, že systém LPIS by se aktualizoval pro zemědělské podniky spojené s ozeleněním, tak aby se nemusela neustále aktualizovat potenciální hospodářství, na které se možná v budoucnosti bude vztahovat tento požadavek. My si myslíme, že to prostě je spousta práce, které nakonec eh, žádný zemědělec nebo úředník nevyužije, když už pracuje v jednotlivých orgánech. Takže děkuji za pozornost a omlouvám se, že jsem svůj projev trochu protáhl, ale v každém případě jsem, pro, eh, jsem k dispozici pro vaše dotazy. Musím říci, že vaše návrhy byly velice užitečné a nyní už dám slovo panu Eliotovi. Very grateful for the opportunity to uh, address you today. Very grateful for the opportunity. Děkuji vám, jsem vděčný za tuto příležitost hovořit dnes. Hovořím samozřejmě jménem neviditelné a skutečně nemá v reálném životě velký smysl toto přeměřovat a pro definování přesných hranic mezi nimi. Otázka živých plotů. Živé ploty ehm, tady také eh, naplňují eh, požadavky na ekologické eh, postupy. A tady opět se zdá, že je to nesmírně byrokratické, když eh, odlišujeme některé tyto živé ploty eh, v malých prostorech, které jsou pak vlastně vyloučeny. Tady také zapotřebí eh, větší flexibility ze strany komise. A pak bych ještě chtěl říci, že by mělo být možno eh, vysévat trávu i v případě, že tato tráva není pak kosená. Komise eh, poskytla určité pokyny eh, v poslední době. Já bych byl velice rád, kdyby komise se tyto pokyny ještě jednou mohla promyslet k roku 2015. Mělo by být povoleno používat fotografování pro prokázání zelených ploch, také použití dalších při mapování všude ve všech státech Evropské unie. Ano, určitě společná zemědělská politika je složitá a vyžaduje si hodně administrativní práce, ale na druhou stranu si přesto myslím, že podporuje zemědělce a že zemědělci využívají ovoce společné zemědělské politiky, takže tady bych to vyjádřil trochu objektivněji. Ostatní jenom čekají na to, že začneme kritizovat společnou zemědělskou politiku, aby mohli říci, že je potřeba ji likvidovat. Nyní má paní poslankyně Schreier slovo. Já eh, Děkuji. Eh, já se eh, pokusím k tomu vyjádřit pozitivně, když řeknu panu Eliotovi. Podívejte se, vy máte krásnou zemi, máte tam spoustu rodinných podniků a taky turisticky za to Eh, eh, ty eh, vesnice a je to velice přitažlivé, ale já si myslím, že to tady nebylo nikde zdůrazněno v naší dnešní debatě, jak třeba k tomu takto pozitivně přistoupit. My musíme také hovořit o prázdnotě venkova. To je velice přitažlivé. V Nizozemsku Eh, když eh, máme eh, například ohrady, tak ty musí být uzavřené kolem celého statku, protože jinak nedostanou zemědělci platby. A někdy mají kolikrát bratry, ti mladí zemědělci, a už mezi sebou musí stavět ploty. Ale eh, my se musíme eh, postarat hlavně o to, aby eh, společná zemědělská politika nám přinášela jednotlivým zemědělcům tedy peníze tam a aby byla opravdu aby byla přidanou hodnotou pro jednotlivé občany a ne, ne o, opak. Děkuji, pan poslanec Flanagan. Máte slovo. Děkuji. Nejdříve otázka na pana Eliota. Děkuji za zajímavou prezentaci a chtěl jsem se zeptat, u vás eh, v severním Irsku. Eh, zemědělci, eh, kteří spadají pod staré zemědělské systémy, programy, kde spadají pod směrnici o výskytištích a splňují určité mm, požadavky. A teď zjistili, že když splnili ty předchozí požadavky, tak teď najednou jejich pozemky nejsou v dobrém eh, zemědělském stavu a nedostanou na ně nic? To je něco jako, eh, kdyby byli vyškoleni udělat jednu věc, aby eh, byli vytrvalci a najednou mají být, přijedou na soutěž a mají být sprinteři. Tak by mě zajímalo, jak ve vašich končinách to tak rychle, jestli tak funguje. Já vám rychle odpovím. Ano, zemědělci naráží na tento problém. Někdy v platebních agenturách eh, eh, se rádi pustíme do komise, ale je to obrovská eh, je, je to obrovský problém při naplňování společné zemědělské politiky. A, a právě ty, to tření mezi jednotlivými byrokraciemi vytváří velké problémy. To, o čem jste hovořil vy, to je kolikrát pro ty regiony nebo pro ty členské státy. Ty to musí vyřešit. Čili existují mechanismy, eh, podle kterých zemědělci eh, s takto označenou půdou mohou stále dostávat platby, ale mapovací systémy v členských státech často nejsou dostatečně sofistikované a informace mezi eh, tou Eh, tím rezortem životního prostředí a zemědělství eh, netečou dostatečně dobře, aby ti zemědělci dostávali eh, podporu. Takže i je tady problém, je to velice složité, ale mělo by být možné to vyřešit lépe, než to někteří z nás teď řeší asi. A, a obecně řečeno, tahle otázka nastavení společné zemědělské politiky správného neleží jenom na Evropské komisi. Ta se pokouší jasně eh, ukázat, že má ten eh, fond pod kontrolou a chybovost je nízká. A je do toho tlačena eh, politikami od, od, od někud jinut. Je třeba samozřejmě chránit peníze daňových poplatníků, ale je také velice důležité postarat se o to, aby členské státy eh, Eh, byly schopné se semknout, když eh, bude třeba eh, větší flexibility, pokud jde o určování ploch. Tak abychom se vyhli některým podrobným a nákladným kontrolám, které teď musíme zavádět. Takže komise v některých případech bude potřebovat podporu parlamentu, účetního dvora i rady, aby se jí podařilo dospět eh, k skutečnému zjednodušení eh, společné zemědělské politiky. To je velmi podstatná věc. Děkuji. Tak určitě taková ta výměna názoru oživuje naši debatu, ale pojďme na další otázky. Tak pan poslanec Des, prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také oběma řečníkům za jejich konkrétní eh, podněty. Já si myslím, že tam byla obsažena určitá substance a komise by se měla také držet vašich návrhů. E, tady bych ale e, spoustě nových e, kolegyň a kolegů, kteří to nemohou vědět, rád řekl, že v posledních pěti letech tady byla zpráva George Lyona, že chceme nebyrokratickou eh, eh, zemědělskou reformu. Já jsem byl druhý eh, zpravodaj, který dostal 90% parlamentu a tam bylo řečeno, že nechceme žádný nový kontrolní a sankční systém. Ale s greeningem v prvním pilíři jsme dostali nový systém a to znamená, že komise se eh, nedržela návrhu parlamentu a tady je jádro celé té byrokracie. Já jsem pro dostatek ekologických opatření, ale eh, ta měla patřit do druhého pilíře. 10 90% odborníků, vědců, co jsme tady měli, nám všichni říkali, že greening má být do druhého pilíře. A tady uprostřed reformy se musím bavit o tom, jestli eh, to neopravit. To by byla jediná možnost, z podstatného odbourání eh, byrokracie a eh, větší ekologie. Ale bohužel tato základní chyba už byla eh, učiněna. A i když byl tady špatný návrh komisaře, tak bylo zřejmé, že přes 7 tisíc pozměňovacích návrhů to přilákalo. To v Evropské unii ještě nebylo. Aby parlament k návrhu komise dostal 7 tisíc pozměňovacích návrhů. Takže parlament eh, samozřejmě eh, to udělal mnohem snesitelnější. Pokud musíme brát 7% té plochy nebo vyjmout je z produkce, tak by to bylo ještě závažnější. A já bych se zeptal věců. Já nevím, jak se to implementuje v jednotlivých členských státech. V Německu jsme zvyklí, že zemědělci na konci prosince dostanou výplatu z prvního pilíře. A teď slyšíme, že eh, po eh, té, co se dají zasazovat eh, mezi plodiny, a které jsou až do, na, na poli až do února, tak se nedá vy, vy, vyplácet v prosinci. Takže zemědělec vlastně nese to riziko daleko déle. Potom Mělo by se to platit v prosinci, ale a pokud tam e, se potom v únoru ukáže, že něco nedodržel, tak je tam regrese. A může to vrátit, ale nemůžu 100% e, čekat, 100% e, měsíců čekat, protože se kontroluje až v únoru. Tak to nemůžeme takhle nechat. A kolegovi Hoslingovi bych řekl, pokud se teď, milí Martine, budou pěstovat, bude pěstovat hrášek, tak parlament opravdu za to značně bude moci. My, eh, parlament, jsme přinutili komisi eh, změnit eh, delegovaný akt a změnit to na 07. To jsme neměli schválené v Lucemburku, i já jsem tím zklaman, že komise to nakonec udělala úplně jinak, než na to, jak jsme se na tom politicky v Lucemburku dohodli. Tak s tím zmenšováním byrokracie, to je jako s mojím hubnutím. Neustále o tom mluvím, pořád se to snažím eh, dělat a eh, skutek utek. Tak teď eh, pan poslanec Andrew. Pane poslanče, Andrew. Děkuji, pane předsedo. Já bych si nedovolil hovořit o vaší dietě. Můžeme si o tom promluvit později, separátně. Já bych se ale chtěl vrátit k tomu, co řekl pan DS. Musíme být opravdu obezřetní, protože mně připadá, že je to dost nebezpečné. Já už jsem to říkal před chvílí, ale mohu to zopakovat. Dát eh, greening do prvního pilíře, eh, o tom jsme hovořili, to je složité ale bylo to takto zakotveno. Když se hovoří pak eh, o určitých postupech z hlediska zjednodušení, tak to je určitě aktuální. Když se chceme vrátit k těm základním věcem, o kterých jsme diskutovali během předchozího volebního období, tak si myslím, že by to od roku 2020 velmi um, fragilizovalo ty prostředky, které jsou v EU věnovány na zemědělství. Musíme si tedy uvědomit odpovědnost vůči těm hlavním směrům. To bych chtěl zdůraznit. A dál bych chtěl ještě reagovat na to, co řekl pan Buda. To zcela sdílím, zcela stejného mínění. Je pravda, když eh, slyším eh, diskusi, která je tady vedena, musíme si klást otázku, jestli Jano, já chápu, je třeba rozpočtově kontrolovat provádění eh, politiky a využívání finančních prostředků, ale eh, otázka zní, zda to má být eh, rozpočtovou kontrolou nebo zda to má být formou dalšího zatěžování zemědělců. To je prostě ten Eh, duch, ve kterém uplatňujeme reformu, čili když vás slyším hovořit eh, o situaci v Irsku, v severním Irsku, eh, tak já zase myslím na to, co se děje ve Středomoří. Představte si naše problémy. Když vezmeme francouzský region Seven, tam je hodně pastvin, které je vlastně mm, v lesích nebo v zalesněných pros, eh, prostorách. Tam se pasou kozy například. To je něco úplně jiného než pastviny u vás. Pak dále otázka eh, i eh, síra, který je zpracován z tohoto kozího mléka. Tady je celá řada agronomických aspektů, které mají své dopady prostě je třeba brát v úvahu místní realitu a přitom nepřetěžovat požadavky, které vznášíme na zemědělce. Eh, jistě je třeba se opírat o eh, údaje, které mají členské státy. Členské státy velice dobře znají rozmanitost svých území, ale nemůžeme říci, že například ve Středomoří, kde jsou pastviny eh, v zalesněných místách, že bychom tam měli použít úplně stejná kritéria a je prostě možné jet přímo na místě, eh, provést kontrolu a vidět, jaká je konkrétní zemědělská realita. Když eh, Diskutujeme například eh, o kompenzacích za eh, přírodní handicapy a za využití určitých ploch. Když máme konkrétní podpory, které kompenzují eh, určité handicapy, které existují, no ty jsou velice různorodé. Například někde je velice kamenitá půda. No tak zajisté, tam nejsou pastviny stejné jako třeba na severu Francie nebo vůbec severních evropských zemích. Tedy je třeba přesto vyvíjet úsilí a udržet udržet určité zemědělství i v těchto hornatých eh, krajinách. To si myslím, že je velice důležité, abychom toto domysleli až do důsledků, když provádíme tuto reformu. Bardzo děkuji. Pan... Děkuji mnohokrát. Pan poslanec Nikolson, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A omlouvám se za pozdní příchod. Omlouvám se i panu Eliotovi, který pochází ze stejného regionu jako já a ví to. Takže já se vás chci zeptat na jednu věc. Vy máte bohaté zkušenosti eh, v komunikaci s Evropskou komisí, tedy mezi, v rámci komunikace o pokutách mezi Evropskou komisí a regiony. A proto pro vás mám přímou otázku, za již přímo se dopředu omlouvám. Když se stanoví pokuta, a my jsme třeba měli obrovskou pokutu týkající se mapování polí v Irsku, tak jsme si říkali, no dobrá, no tak musíme to napravit, napravili jsme to, ale nedali nám dost času na to nápravné opatření. A já si říkám, no když je problém, tak ten problém se má vyřešit. Ve většině zemí a regionů to prostě opraví. A my jsme se setkali s celkem zajímavým problémem. Možná, že si to vyslechne i pan Flanagan, protože ho to může zajímat. Protože když se mapovala pole v Irsku, tak se v podstatě vycházelo z nějakých map z roku eh, ze 17. století zeměměřického eh, ústavu. Tam nebyly žádné rozdíly mezi Severním Irskem a Irskou republikou, najednou tam ty rozdíly v kvalitě jsou a já si říkám, jak je to možné, když to přece dělali stejní lidé ve stejnou dobu. Tak jak je možné, že v jedné zemi jsou problémy a v druhé ne? Ale to je jenom tak na okraji. A teď výklad a implementace. Když já se bavím s lidmi, tak zjišťuji, že Vnitrostátní vlády a regionální orgány si často vysvětlují jinak to, co přichází z Bruselu a následně to jinak provádějí. A já mám pocit, že to je velká slabina celého systému. A právě tam vznikají rozdíly a nesrovnalosti. Pana Budána jsem si vyslechl s velkou pozorností a nerozporuji to, co říkal, ale jak konstatoval Albert, Možná, že někteří zapomínají tady na to, co jsme dělali během reformy společné zemědělské politiky. Já musím říct, že my jsme tady bojovali skoro do posledního dechu v parlamentu, že nechtěla nás poslouchat Evropská komise ani Evropská rada. Naše vlastní vlády nepodpořily Evropský parlament. Pan Levia, který teď vede výbor pro životní prostředí, bojoval opravdu do posledního dechu. A musím říci, že ať už si dnes můžeme myslet o té reformě cokoliv, tak kdybychom nebyli tehdy v tom výboru a eh, kdybychom nepřekládali ty změny, já vím, že jich možná nebylo dost, ale myslím si, že kdyby se to tak udělalo, tak že kdyby se eh, ty naše změny Kdyby jsme ty naše změny neprosazovali a neprosadili, tak bychom se dneska tady bavili asi o daleko horší situaci. Takže si myslím, že jsme tehdy udělali kus dobré práce a ukázali jsme, že jsme toho schopni. Teď si myslím, že je hlavně třeba najít řešení. Hovoří se o zjednodušování, když se podíváte na to, jak si to mnozí vykládají, tak prostě je jasné, že je potřeba mít určitou kontrolu a na druhou stranu je potřeba zlepšit spolupráci mezi komisí, radou a účetním dvorem. Protože největší potížista tady je účetní dvůr ve vší úctě. Je to opravdu vznešená práce, ale co se zemědělství týče, tak prostě nemají páru o tom, s jakými problémy se setkávají zemědělci kteří se snaží uživit sebe sama a svou rodinu. Já vím, že účetní dvůr se na to dívá jinak než ten zemědělec, který se snaží uh, uživit se. Já vím, že kontroly mít musíme. Já vím, že prostě nemůžeme uh, dát biankošek každému. Ale, ale na druhou stranu je potřeba se také postarat o to, aby zemědělci mohli zemědělčit. Děkuji vám mnohokrát. Mám za to, že diskuse, která byla zahájena už s účetním dvorem, povede snad k větším, většímu porozumění vůči zemědělství a zemědělcům ze strany účetního dvora. Nyní Janoš Vojčechovský, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vy jste zmínil anekdotu, tak já v ní budu pokračovat. Já už jsem tady nějakou dobu a vzpomínám se na reálný socialismus v Polsku. A se neuraží kolegové ze socialistické frakce, protože to byl jiný socialismus než tam, se to v Evropské unii. A v rámci reálného socialismu tam se říkalo, že je to takové zřízení, které řeší problémy, které sám způsobil. A mám pocit, že my jsme tady spadli do podobné pasti, že vytváříme problémy. Já už jsem mimochodem tady třetí volební období, kdy se snažíme pak ty problémy vyřešit. Ale teď už vážně. Já mám pocit, že zemědělci berou mnohé jako byrokracii. A to, co berou jako byrokracii, má dvě strany. Na jednu stranu máme tedy tu v úvozovkách byrokracii, kterou vytváří komise a parlament s tím, že parlament se snaží tu byrokracii co nejvíce omezovat, tak aby společná zemědělská politika byla příjemná pro zemědělce, ale nevždy se to podaří. A potom ale máme nad to vnitrostátní předpisy, které fungují různě. A kdo vytváří ty vnitrostátní předpisy? No úředníci, ministerští úředníci. Ti připravují návrhy zákonů, a, a prostě připravují je tak, aby to bylo dobré pro zemědělce, ne, připravují je tak, aby bylo jednodušeji jim. Řadu povinností přehodí na zemědělce. Já mám zkušenosti hlavně z Polska, z vlastní země, byť musím říct, že se často o, účastním zasedání zemědělského výboru polského parlamentu a vidím, jak to vypadá. Vidím, a, že inklinují k tomu, aby co nejméně problémů měli úředníci a co nejvíce odpovědnosti a povinností přehodili na zemědělce. Když se třeba podíváme za pokuty na, za často malé chyby, <clears throat> tak mám pocit, že jejich výška v podstatě podkopává smysl celé společné zemědělské politiky, která v některých případech je prostě tak, tak represivní, že to vůbec nemá co dočinění s nějakou reálnou potřebou. Takže si myslím, pane předsedo, aspoň tedy já to tak vidím, že v určité chvíli by měla proběhnout eh, diskuse o tom, jestli bychom se nemohli třeba podívat na ustanovení týkající se přímo zemědělců a zabývat se jejich údělem podívat se na to, do jaké míry je to naše společná vina, jestli tedy ty byrokratické problémy jsme způsobili my tady nebo ve Štrasburku, anebo jestli je náhodou nerozmnožili i na vnitrostátní úrovni. Protože já mám pocit, že na té vnitrostátní úrovni byrokracie vzniká hodně a potom a, to budou vyčítat nám, protože prostě když se řekne a, komise, parlament nebo Brusel, tak se lidi říkají, no jo, to je byrokracie, přičemž ta byrokracie vzniká na vnitrostátní úrovni. Takže já si myslím, že takováto diskuse by pro všechny byla vhodná. Souhlasím s panem kolegou Nikolsnem v tom smyslu, že tady také máme problém s účetním dvorem. Oni mají určitou praxi v tom smyslu, že když provádějí kontroly, tak se soustředují hlavně na konečné příjemce, tedy v tomto případě na zemědělce, a méně hodnotí, jak například státní zpráva tyto prostředky rozděluje. Účetní dvor tedy takto zakládá určitý represivní mechanismus. A to si myslím, že není dobrá tendence. A už jsem to říkal na zasedání s auditory eh, Evropské účetního dvora, kteří byli v polském parlamentu a já jsem se s nimi setkal a říkal jsem, že bych očekával, že účetní dvůr bude více hodnotit eh, i to, jak vnitrostátní orgány a agentury rozdělují evropské prostředky, například prostředky z druhého pilíře, protože tam konec konců mají poměrně volnou ruku. A aby se tolik nesoustředovali jenom na zemědělce. Děkuji. Pane poslanče, můžete konec konců navrhnout zprávu z vlastního podnětu a můžeme analyzovat tuto záležitost. A druhá věc, já jsem o tom hovořil na zasedání s evropským komisařem. Říkal jsem mu, že bychom potřebovali mít na generálním ředitelství Agri nějakou jednotku, která by odpovídala na určité problémy, které jí zmiňují národní orgány, protože pokud komise nevysvětlí, jak je třeba vidět daný problém, tak to povede k tomu, eh, že se na dvakrát pojistí státní úředník v daném členském státě, protože neví, jak se k tomu postaví Evropská komise, tak radši chce po zemědělci více. Takže to je nápad pro generální ředitelství zemědělství, že bychom tedy měli takovouto jednotku vytvořenou, která by odpovídala a vykládala pravidla pro a, agentury. A bylo by to elektronicky, protože tak se k tomu dostanou všichni. Nyní mají trošku času, ne tolik, ale trošku času kolegové vystupující. Sami se rozhodněte, kdo bude vystupovat jako první. Já musím reagovat na pár připomínek. A chtěl bych zopakovat něco, co jsem zmínil už dříve a reagovat na to, co říkal pan Nicholson. Ano, máte pravdu, že v našem regionu jsme zaznamenali finanční opravy, byli jsme v podstatě první, kterých se takováto pokuta týkala byla, nebo takováto úprava týkala byla zásadní. A, a musím říci, že velmi fungovalo, když naše státní zpráva začala smysluplně komunikovat s Evropskou komisí. Prostě sedli jsme si, probrali jsme dané problémy, účastnili jsme se takové sítě, v rámci které se lidé z různých částí Evropy snaží, Evropy snaží <clears throat> vyložit eh, pravidla Evropské komise a společně jsme o tom komunikovali s Evropskou komisí. A musím říci, že nás pozitivně překvapilo, jak ochotná byla Evropská komise, komise komunikovat a řešit problémy. Takže před pár měsíci, když nás náš region postihla velká finanční oprava, tak a, o tom byla prostě spousta a, titulků v novinách a teď tomu tak nebylo. Protože nám neskrátili prostředky o nic najednou. Bylo možné to udělat na základě komunikace s nimi. Kromě toho chci také potvrdit to, co jste říkali o potřebě zaangažovat do toho účetní dvůr. Protože když máme pocit, že se s komisí dopracujeme k nějaké rozumné pozici, tak potom přijde Evropský účetní dvůr a může tuto pozici zásadně narušit. A zdá se, že účetní dvůr někdy stojí daleko dál od každodenní reality než Evropská komise. Takže si myslím, že Evropský účetní dvůr musí být důležitou součástí této diskuse, tak aby komise následně mohla činit správná rozhodnutí. Děkuji. A prosím, pane řediteli, máte slovo. Děkuji vám. Dámy a pánové, já jsem si psal poznámky během vašich otázek. Mám tady pár bodů, které jste zmínili. A měl jsem pocit, že to byly dost konkrétnosti, na které já vám asi v krátkosti úplně neodpovím. Například pan poslanec Buda se ptal na a, to, jestli zemědělec může podat žádost jenom prostřednictvím združení. U nás to tak není. U nás tam není žádná povinnost komunikovat třeba s agenturou nebo s jinou institucí prostřednictvím nějakého združení. S tím, že existují združení, existuje poradenství, ale ti poradci v podstatě jenom eh, dělají osvětu. Ale není potřeba, aby podával žádost prostřednictvím nějakého združení. Byť tedy musím říct, že možná by to zvýšilo kvalitu eh, těch žádostí, ale možná taky ne. Další otázka týkající se identifikace. My máme další platby na určitá zvířata a proto je potřeba provádět kontroly. To nám případne jasné. Navíc tady také máme zásadní záležitost bezpečnosti potravin, která je neopominutelná. Takže zajištění kvality a identifikace zvířat to je sice velmi náročné, ale na druhou stranu tady bychom šetřit neměli, protože to je přece zdroj našich potravin. Teď jsme zaznamenali určité sankce v oblasti um, prodeje potravin. Potom jste zmiňovali další věci ve smyslu srovnávání starých a nových systémů. No vždycky, když je něco nové, tak je to jiné a když je to jiné, eh, tak se toho lidi bojí. Takže připravit si nějaký přechodný rok, nějaké přechodné roční období, to si myslím, že by se hodilo každému zemědělci, aby prostě měli čas na to, aby se naučili ten nový systém, aby se s ním žili. Bylo by dobré, aby každý členský stát a každý zemědělec měl možnost poznat, eh, jaký dopad bude mít jeho rozhodnutí. Já si myslím, že to by určitě stálo za zvážení. Teď, co se byrokracie týče. V našem případě ta byrokracie prostě odpovídá předpisům. Žádný ministerský úředník nebo úředník agentury nedá sankci nad rámec toho, co se vyžaduje evropská právní úprava. Takže tady je prostě potřeba vědět, jaké máme možnosti sjednocování pravidel, která mají zajistit řádné eh, vynakládání finančních prostředků. Prostě je docela možné, že provádíme desítky kontrol, které by se daly vyřešit změnou předpisu pokud nemáme společné databáze nebo podobně, tak musím říct, že u nás dochází ne, pokud máme tedy ty společné databáze, tak e, se snižuje administrativa, protože nemusíme ty informace chtít znova od zemědělců, jelikož už je máme v nějaké databázi. Ale tam, kde to harmonizované není, tak tam to prostě potřebujeme získat. A celý ten systém byl vypracován společně s Evropskou komisí a s výborem pro zemědělství na generálním ředitelství Agri. A pak ještě k dalším věcem, které jste zmiňovali. Provádění předpisů. No v každé zemi je to uspůsobeno místní specifikum. Co se Polska týče, tak máme harmonogram, který umožní vyplácet prostředky. Já si uvědomuji, že ne všichni zemědělci dostávají třeba peníze v prosinci, ale uh, máme to minimálně naplanova- naplánováno už v té době, co budeme dále vyplácet. Naši zemědělci si taky zvykli na to, že z velké části dostanou tyto, uh, tyto peníze už v prosinci, ale pak, když se to prodloužilo, tak eh, je to trochu komplikované. A určitě budeme mít problémy i s novým informačním systémem. Takže tyto problémy budou, ale přesto je potřeba zajistit zemědělcům, že ty prostředky dostanou, tak aby oni byli schopni zjistit, za co dostali sankce, aby nejenom dostali nějaká číselka, kterým nebudou rozumět a vůbec nebudou vědět, jak se do té situace dostali. Protože mám pocit, že zemědělci prostě nebudou schopni rozumět té částce, kterou dostali na účet. To je z mé strany zhruba všechno. Děkuji. Já vám také děkuji. Můžete si jít sednout zpátky na svá místa v sále a požádám další vystupující. Víte, já jsem raději proto, aby se doplácelo později, protože jinak se může stát, že pokud dostanou lidi peníze v prosince, tak to utratí na Vánoce a když to dostanou později, tak to spíš můžou dát do rozvoje vlastního podniku.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 Proszę Państwa, dzisiaj mamy to komfortową... Dnes nemusíme omezovat čas vystoupení, to je velký komfort. Máte tolik času, kolik budete potřebovat. Myslím, že se budeme držet tohoto postupu až do konce. Slyšení je také o otázkách, Jde o to, abychom se od eh, hostů něco dozvěděli. Zítra na zasedání koordinátoru se určitě rozhodneme o tom, že třeba bude připravena zpráva z vlastního podnětu, která by se týkala zjednodušení společné zemědělské politiky. Takže, jestli jste připraveni, tak jako první dostane slovo pan Brian Pack, což je nezávislý odborník který předsedá různým iniciativám ve Skotsku. Mimo jiné, jedna z iniciativ se týkala snižování administrativní zátěže pro zemědělce. Takže jestli jste připraven, tak dostanete slovo. Prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, že jste mě pozvali, abych dnes zde hovořil. Já se Eh, především omlouvám tlumočníkům, protože já vlastně nemluvím anglicky. anyway, but, uh, you see up there that, uh... Jak to tady vidíte, já tady mám svou, svou zprávu, to je vlastně takový můj eh, průvodní pas toho, co já tady chci eh, prezentovat. Bylo to vypracováno eh, v srpnu, kdy jsme zpracovávali, zpracovávali situaci po deseti letech. Je to vlastně něco takového trošku rozsáhlého jako vojna a mír. A my Eh, jsme eh, konstatovali, že je tady vlastně důvěra k tomuto eh, materiálu, který se nazývá postupovat lépe nebo dělat věci lépe, což je vlastně iniciativou tajemníka skotské, skotských orgánů kdy šlo o to vlastně reagovat na kritiky, které jsme dostávali od zemědělců o tom, že je tady obrovská administrativní zátěž, obrovská byrokracie a e, to e, zemědělci e, často nevědí, co všecko je v těch počátečních fázích předpisů, které se pak na ně přivalí. Vypracovali jsme 61 doporučení, které jsme adresovali skocím ministrům a které pokrývaly vlastně všechny aspekty Eh, společné zemědělské politiky, kdy jsme se snažili formulovat, jak lépe by bylo možné věci definovat z hlediska předpisů a jak lépe také postupovat z hlediska eh, kontrolorů a auditorů, aby tak celý tento proces byl eh, efektivnější. Naše vize do budoucna Eh, je, je to Všichni ti, kteří eh, v environmentálním i venkovském prostředí, včetně úrovně EU, eh, by měli mít vzájemné porozumění a pochopení, které uzná cíle, omezení i rizika ostatních aktérů v celém procesu v rámci Um, důvěry a transparentnosti, kdy tedy se vlastně snažíme především uh, formulovat určité předběžné podmínky a tady je také uh, otázka simplifikace, která mezi ně patří. Eh, opakem nebo alternativou k zájemné důvěře by byly obavy. A právě taková kultura obavy a strachu, eh, to je věc, na kterou jsme naráželi velice často na všech úrovních zprávy společné zemědělské politiky. To jsem, to jsem tam dal já? To jsem já posunul No, eh, asi bych se měl pustit do popisu této, eh, tohoto souhrnu mnoha různých úkolů. Audit. Audit, eh, audit vlastně sám o sobě už automaticky vyvolává obavy a strach. Pan Buda, pan Nicholson se k tomu eh, vyjadřovali. Já vlastně s nimi souhlasím. A myslím, že to je opravdu velice důležitá věc, kdy vlastně ten strach tady působí. Eh, zhruba dva, tři roky po dané situaci přichází často audit či kontrola, kdy vlastně už je velice uh, Eh, těžké vše posoudit a O to je tedy těžší vysvětlit eh, zemědělcům, proč vlastně je důležité věci změnit. Také bych mohl říci, že eh, chyby, omily jsou mnohem častěji zaznamenány spíše, než eh, by to bylo úmyslné zneužití situace či podvodné jednání. Eh, tady je eh, otázka vlastně extrapolace na celou populaci. Já bych navrhovala, abychom se podívali na ten mechanismus teď tady vlastně není dohoda mezi komisí a účetním dvorem, není mezi nimi e, dohoda či schoda o tom, co je vlastně tou velkou výzvou. To je důležité e, zohlednit také na úrovni parlamentu. A myslím, že je třeba to vyřešit. Také bych mohl říci, že Eh, vazby mezi platebními agenturami a mm, evropskými auditory, to jest i mezi komisí a účetním dvorem. To jsou vztahy, které by měly být mnohem otevřenější a mm, by vlastně auditoři nebyli považováni za něco jako spícího lva, kterého není dobré uh, uh, rušit. Uh, a jak říkají Němci, eh, komise by tady měla být schopna odpovědět na otázky. Eh, Když se mění eh, prováděcí model společné zemědělské politiky, pak je tady důležitý článek na úrovni členských států či regionu, kde vznikají určité eh, vztahy eh, úzkosti i v platebních agenturách i ze strany příjemců. A to si myslím je také třeba překonat. Věc, která mě překvapila, eh, Evropské pokyny a prováděcí akty vlastně ještě dále zhoršují celý problém. Měly by vnášet určité vyjasnění situace, ale ve skutečnosti vlastně mohou být velkým problémem. Když eh, se snažíme dosáhnout zjednodušení, tak se snažíme mít mnohem efektivnější eh, systém. Ve Skotsku eh, také je Eh, velice ambiciozní eh, cíl dosáhnout určitých výsledků, které začaly v roce 2013, kdy došlo k velkému úsilí o nový eh, systém, což je také velkou výzvou. Různé členské státy jsou v situaci, kde jde o velkou výzvu vyvinout si IT systém my jsme investovali ehm, vlastně velký obnos peněz na to, abychom rozdělili menší obnos peněz. Není to v současné době nějak hladký proces a já myslím, že eh, musíme se ptát, kde můžeme dát určitý prostor pro členské státy, aby si sami zvolili ambiciozní řešení a udělali celou věc přijatelnější pro všechny zúčastněné partnery. Toto možná přeskočím. Podle doporučení, které jsme dali skotským ministrům, je, eh, že především je třeba zlepšit a zjednodušit eh, pokyny, poskytnout technickou podporu a pomoci eh, platebním agenturám, aby lépe spolupracovali a lépe sdíleli své zkušenosti. Stejně tak také mm, přeskoumat Eh, akty v přenesené eh, působnosti a eh, prováděcí akty. My dále doporučujeme, aby Evropská komise a účetní dvůr vytvářely mnohem vhodnější režim, který by byl nápomocný a který by také podpořil dosažení cílů. A můžeme říci, že Ehm, nejsme si zcela, eh, často je situace, kdy si nejsme zcela jistí, že děláme to, co je správné, ale snažíme se vyhovět účetnímu dvoru. A já také souhlasím s tím, co řekl předseda dříve, jak velice důležitá je společná zemědělská politika. Ano, já s tím souhlasím a myslím si, že by bylo opravdu velmi nešťastné, kdyby eh, to podrobné provádění a tyto prováděcí pokyny se staly vlastně překážkou pro eh, rozvoj eh, kompetitivnější a trvale udržitelné oblasti zemědělství. Naši zemědělci se eh, daleko více trápí tím, jak věci provádět, než o tom, jak řídit své vlastní podnikání. Takže to je opravdu na překážku. Dále bych také navrhl A my bychom tedy také navrhli, že EU vlastně neodpovídá moderním přístupům, předpisům. E, kodex e, ve Spojeném království, eh, také kodex ve Skotsku, eh, stanovuje principy, které by mohly být začleněny do etiky, eh, do regulační etiky EU. To znamená usnadnit přístup, zvládnout rizika, poskytnout jasné představy, zajistit efektivní vztahy a to by také mohlo být součástí takové té charty, o které jsme hovořili, aby vlastně se mohl změnit ten celkový etos. To jsou taková určitá pravidla, která by mohla na pomoci dosáhnout stanovených cílů. Tady asi ukončím své vystoupení a děkuji, že jste mi naslouchali. Děkujeme. Také děkujeme mnohokrát. Prosím, pan ředitel Rudolf Megele má slovo. Yeah, thank you uh, very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážené poslankyně a poslanci, pane kolego, vy jste říkal, že nemluvíte anglicky, já bych asi neměl taky, ale budu, protože veškerou práci mám připravenou v angličtině, takže to asi bude lepší. Poprosím o první diapozitiv, v rámci kterého bych se vám pokusil učinit přehled eh, činnosti Evropské komise v oblasti zjednodušování společné zemědělské politiky. Během posledních týdnů a měsíců to má na starosti komisař Hogan a je potřeba říci, že zjednodušování je jeho hlavní prioritou a to tež platí i pro celou Evropskou komisi, což konec konců pan komisař Hogan řekl sám a řekla to také, řekl to také první místo předseda komise Timmermans. Zjednodušování je také dobře načasováno, protože následuje komplexní politické reformě. A reforma politiky často stěžuje zjednodušení, protože jako obvykle politická rozhodnutí mají převahu a když se rozhodovalo mezi jednoduchým řešením a politickým řešením, které by bylo vhodné pro všechny aktéry, tak se pochopitelně zvolilo to, co je vhodné pro všechny aktéry, ale třeba to není jednoduché. Na druhou stranu je potřeba říci, a konec konců už to několikrát bylo řečeno, že tato oblast je sdílenou pravomocí a odpovědností evropských institucí, institucí Evropské unie, co se tedy týče přípravy právních textů, ale také aktů v přenesené pravomoci, ve kterých hraje Evropský parlament klíčovou roli. Na druhou stranu členské státy v oblasti přímých pladeb a rozvoje venkova mají určitou flexibilitu a to vyplývá právě z právního textu. Naším cílem tedy bylo nastavit rovnováhu mezi možností dosáhnout na ambiciozní politické cíle a přitom snížit administrativní zátěž, která je svázána s těmito ambiciozními cíly. pan Peck dal něco do zprávy, mně se to moc líbilo, tak jsem si to vypůjčil. Protože z toho vyplývá, že zjednodušování je občas celkem složitá věc. A to nejenom kvůli tomu, že je složitá společná zemědělská politika, ale také kvůli tomu, že zemědělci neřeší jenom společnou zemědělskou politiku, ale také daňový systém, sociální zabezpečení, veterinární pravidla, ekologická pravidla, eh, dobré zacházení se zvířaty a podobně. Tady máme jenom Evropskou komisi, tady nemáme jenom Evropskou komisi a evropské legislátory, ale také místní, regionální a, a vnitrostátní orgány, daňové orgány a podobně. A v podstatě my se snažíme najít způsob, jak v tomto složitém prostředí by společná zemědělská politika mohla zjednodušovat život zemědělcům, kteří konec konců musí provádět. Ale řada problémů, kterým, kterým čelí, jdou nad rámec společné zemědělské politiky. Takže otázka je, jestli společná zemědělská politika je skutečně tím největším problémem. Pan komisař Hogan si zvolil pro svůj program zjednodušení několik hlavních zásad. Za prvé, že je potřeba respektovat reformu z roku 2013 v tom smyslu, že by se neměnila základní politická rozhodnutí, která již byla přijata, že bychom se soustředovali na stávající rámec této politiky a na to, co on umožňuje. Protože to je možné udělat rychleji a bude to mít pozitivní přínos pro zemědělce. Kromě toho je potřeba říci, že při zjednodušování také jde o udržení stability. Jakmile se zavedou pravidla a zvyknou se na ně zemědělci a státní zpráva, tak to všechno bude fungovat hladčej, než když se ta pravidla každý rok mění. V roce 2007 jsme prováděli studii starého systému pladeb a zjistili jsme, že v podstatě zemědělci se každý rok naučili 25 toho nového systému, takže na to nezapomínat. Potom druhá zásada kterou pan, promis, pan komisař prosazuje, je, že bychom se měli soustředit na ty oblasti, které nejvíce pálí zemědělce a další příjemce. A tam se musíme snažit o co největší administrativní úsporu. Takže načasování je také důležitou součástí zjednodušování. A zjednodušení by také nemělo jít na úkor řádného řádné zprávy finančních prostředků. To bylo dnes řečeno několikrát. Nemělo by to vést k větší chybovosti, než jakou zaznamenáváme teď, kvůli zjednodušení. Teď, když hovoříme o řádné zprávě finančních prostředků, tak co to znamená v kontextu společné zemědělské politiky? Každý rok probíhá zhruba 50 milionů transakcí v rámci společné zemědělské politiky v EU. Máme 8 milionů příjemců. Členské státy realizují milion kontrol na místě. Navíc máme referenční eh, plochy. Vy jste hovořili o, ně, o milionech jenom za Polsko, tak se dovedete představit, když se to vynásobí 28, jaké to číslo bude, jakou práci to představuje. Je to velmi složité a my jako Evropská komise se snažíme o to, aby společná zemědělská politika nějak koherentně fungovala, aby se neprováděla příliš jinak v členských státech a v různých regionech, aby si zemědělci nestěžovali na to, že požadavky, které jsou kladeny na ně, jsou třeba vyšší než v jiném členském státě. Jak to vypadá s chybovostí? Účetní dvůr řekl u prvního pilíře v roce 2013, ta chybovost byla na úrovni 3,6%, zatímco druhý pilíř, to je tedy rozvoj venkova, tam to bylo 7,9%. A teď si to srovnejte s maximální přijatelnou chybovostí účetního dvora což je 2%. Takže zjevně u obou pilířů jsme přeskočili ten dvouprocentní práh. Na druhou stranu, Každý rok dáváme zhruba 600 až 800 milionů v rámci finanč... nebo odebíráme v rámci finančních úprav od členských států. Jinými slovy tedy finanční úpravy se zásadně liší propor... se zásadně neliší proporcí od eh, velikosti problému. A vy jste také zmiňovali roli účetního dvora, která určitě je důležitá. Nicméně účetní dvor nefunguje ve vzduchoprázdnu. I Evropský parlament hraje svou roli, protože konec konců Evropský parlament dává absolutorium, nebo ne, e, nedává Evropské komisi. A v tomto usnesení, o kterém hlasujete každý rok, konec konců i minulý týden, pokud se vzpomínám správně, v tomto usnesení o absolutoriu žádáte Evropskou komisi, aby lépe řídila a lépe kontrolovala společnou zemědělskou politiku, aby ty kontroly byly přísnější. Takže mám pocit, že jsme všichni na jedné lodi. A že v tomto kontextu i vy můžete sehrát užitečnou roli třeba ani nenutně zprávu, zprávu z vlastního podnětu, ale konec konců svým stanoviskem k procesu absolutoria. Do toho můžete zapracovat názory, které tady dnes zazněly. Mimochodem zítra ve výboru pro rozpočtovou kontrolu proběhne diskuse o zprávě z vlastního podnětu pana Sarvame a jeden z vašich kolegů a týká se kontrol vycházejících z výkonu. A v té zprávě se zmíní řada problémů, na které jste naráželi vy dnes. A pokud vím, tak váš výbor připravuje k této zprávě stanovisko. Takže nyní k činnosti Evropské komise. Evropská komise se snaží najít v legislativě společné zemědělské politiky prostor pro zlepšení a kontroluje, zdali tyto návrhy dodržují zásadu subsidiarity. Kromě toho jsme si také inventarizovali to, jak se členské státy rozhodovaly v rámci reformy v roce 2013 a také dostali jste k tomuto prezentaci. Víte, jak využili členské státy jednotlivé možnosti. A kromě toho sbíráme a analyzujeme veškeré podněty, které jsme dostali od Evropského parlamentu, rady, členských států a dalších zainteresovaných stran. Jenom abyste měli představu o rozměru této záležitosti. Tento výbor a Ministři předložili návrhy, které představují zhruba 600 až 700 stránek, které my si v tuto chvíli studujeme, tak abychom tam našli ty návrhy, které se dají provést rychle a následně Evropská komise předloží balíček lepších právní úpravy eh, v květnu, včetně snižování administrativní zátěže v eh, řadě zemědělských oblastí. Teď jenom v načasování. Evropská komise se snaží o to, jak říkal pan komisař, že to zjednodušování, aby to zjednodušování probíhalo neustále a nepřetržitě. To je pragmatický přístup, který určitě napomůže k tomu, aby to zjednodušení bylo rychlé a účinné. Nejprve organizace společného trhu. Stavající pravidla Evropské komise budou muset být přetažena do delegovaných, do aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů v rámci lisbonizace, což zjednoduší pravidla. Co se týče přímých plateb, tak Evropská komise se zavázala, že po prvním roce této reformy si zkušenosti vyhodnotí a učiní návrhy na zjednodušení eh, greeningu. Teď jaké další kroky je potřeba učinit? Vy jste zmiňovali párkrát potřebu novelizovat základní akty. No, podle názoru Evropského komisaře by se to nemělo v této fázi řešit, protože by nás to jenom um, odklonilo od té možnosti udělat ty věci, zabývat se těmi věcmi, které jdou udělat Nicméně chápu, že základní akty by měly být součástí tohoto projektu, jak říkají někteří, takže určitě je potřeba se tím zabývat někdy. Teď, co se týče rozvoje venkova, tak generální ředitelství pro zemědělství se snaží co nejrychleji schválit jednotlivé programy rozvoje venkova. Máme jich 110 a poté, co toto budeme mít za sebou, tak si myslím, že budeme schopni eh, se dále zabývat možnostmi zjednodušení politiky rozvoje venkova a procesů z ní vyplývajících. Velmi se těšíme na vstup Evropského parlamentu a tohoto výboru do tohoto procesu. Vy jste říkali, že zvažujete možnost zprávy z eh, vlastního podnětu, tedy ty jednotlivé návrhy, které jsme dostali, by v podstatě teď byly postojem instituce a s tím už může Evropská komise lépe pracovat. Takže tímto bych skončil. A vrátil se k hlavnímu tématu. A to, že za tuto oblast máme společnou odpovědnost že každý musí sehrát svou úlohu a přispět k tomu tak, aby to zjednodušování bylo úspěšné. Děkuji. Dámy a pánové, tak teď eh, se pustíme do výměny názorů. Nejdříve budou vystupovat jednotliví poslanci, paní poslankyně Petr. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl eh, zeptat eh, zastupce hm, komise. Já jsem z Chorvatska, z nového členského státu. A konkrétně se chci zeptat eh, na malé zemědělce. A na začínající zemědělce. Ti Eh, nepoužívali eh, takhle evropské fondy tímto způsobem dříve. A ráda bych se zeptala, jestli to eh, ustanovení o pěti letech by se netýkalo chorvatských zemědělců, protože je to diskriminační. Chorvatské ministerstvo zemědělství nám oznámilo, že zemědělci, kteří jsou mladými zemědělci už pět let, i když nikdy nečerpali evropské fondy, nebudou moci žádat. Ehm, no, mně se to nezdá logické. Samozřejmě je možné, že to je mírně vykládané, protože víme, že někdy členské státy dobře nechápou ta ustanovení a vykládají je eh, v terénu eh, s tím způsobem. Tak tomu bylo v Chorvatsku. U eh, rodinných hospodářství, která byla předána malým zemědělcům. Výklad byl, že otec, který předal zemědělský statek synovi už nemůže být členem domácnosti. A to se ukázalo, že je špatně. A sice eh, se ukázalo, že nemůžou být eh, předrazené ty platby, nebo budou být předběžné platby. A teď se ukazuje, že některé eh, země vyplácejí v prosinci zcela běžně. Takže jako mohla by komise členským státům jasněji říci, jak implementovat společnou zemědělskou politiku, abychom se vyhli těmto nedorozuměním, tak aby zemědělci opravdu mohli mít prospěch z té politiky, což je ta eh, nejstarší a nejdůležitější eh, zemědělská eh, politika EU. Tak ještě máme šest přihlášek do debaty. A tím bych ukončil tedy přihlášky do debaty. A ještě někdo? Ano? Buda. Tak a mám smysl. Dobře, takže po dvou minutách, dámy a pánové, protože jinak už uh, nestihneme vysokou odpovědi. Děkuji, pane předsedo. Pane Peku, eh, já jsem byl eh, překvapen tím číslem, kdy jste říkal, že vaše vláda dala 190 milionů Eh, za těch 6 eh, milionů výplat. Nějaké divné. Říkal, hovořil jste o technické eh, podpoře Evropské unie. Neodporujete si částečně, protože si myslím, že jeden z problémů spočívá v tom, a víceméně každý region si udělal eh, vlastní pravidla pro společnou zemědělskou politiku a potom eh, nemůžu, nemůže používat, eh, tedy musí počítat, používat speciální software. Nad tím se musíme zamýšlet, jestli bychom to neměli tak trochu zjednodušit, aby to bylo efektivnější na evropské úrovni. Dvě otázky potom. Na vám, s pana, um, pane Megele. Vy jste hovořil o stabilitě, tady máte zcela pravdu. Když hovoříme o tom, procesu zjednodušování prostřednictvím delegovaných eh, aktů v nadcházejících dvou letech. Neobáváte se, že bude tady všechno jiné než stabilita, že se neustále bude měnit platná legislativa a, a pravidla? A to vlastně nepovede ke stabilitě. A potom ještě konstatování. Když se teď podívám na to, jaké výzvy před sebou eh, mají regiony, které teď Eh, si musí tady nechat eh, schvalovat své plány rozvoje a nedávají jim smysl tady odsud eh, přicházející odpovědi, tak si myslím, že si opravdu tady musíme nejdříve mm, udělat pořádek, než začneme mít delegované akty. To je, myslím, docela jasné. Děkuji, pan poslanec Andrew. Ano, děkuji, pane předsedo. Ano, chci poděkovat za přednesené eh, přednášky. Děkuji také eh, komisi eh, vlastně částečně už mi odpověděl. Mně se týká především o absolutorium rozpočtu. A tady je určitý tlak, který přichází od komise. Chci se zeptat, zda tady opravdu je tak velká potřeba Ehm, abychom lépe my v parlamentu chápali tady tu provázanost, včetně sankcí, protože máme spoluodpovědnost, takže si kladu otázku, jakou úlohu můžeme eh, sehrávat. A tady to je tedy věc, která mě zajímá. Děkuji, pan posel Rope. Děkuji, pan poslanec Rope. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že tohle je velmi důležitá otázka. stejně jako řada jiných otázek. S novým systémem plateb, s novým e, zemědělským systémem přišla a eh, celá řada nejasností. A je důležité postarat se o to, aby každý zemědělec eh, získal odpovědi na své otázky. Nevím, jestli Mm, se schválila nějaká eh, propagační kampaň nebo informační kampaň k těm eh, novým, k tomu, k tomu novým pravidlům, ale v zemím, eh, jako je Litva, spousta zemědělců ještě tápe a bude mást tahle, tyhle nejasné, tahle nejasná situace. A přitom v roce 2015 už měly zmizet všechny chyby. A ty chyby, které eh, eh, budou odhaleny, by neměly být vnímány jako chyby, protože se nedá říct, že to bylo eh, uděláno schválně. Možná, že je to spíš tím, že není jasno. Možná se ti lidé zeptají jednoho člověka a nedostanou dostatečnou odpověď, pak se tady jinde a jinou odpověď na úředních místech. A pokud jde o to schvalování. Měli bychom dát více eh, práv eh, obcím a regionům. Centralizovaný rozvoj venkova nepřináší vždycky výsledky, eh, které bychom rádi. A byl bych také raději, aby komise vydala lepší signál těm zemědělcům, ohledně těch zemědělců, kteří nevykonávají aktivně činnost. Lidé, kteří vytvářejí hm, ty administrativní systémy často jsou také vlastníky půdy. A lidé, kteří jsou aktivními zemědělci a žijí jenom ze zemědělství, často s velkou nevolí eh, vidí, že ti, kteří dělají jak zemědělství, tak byrokracii, dostávají větší platby než ti, kteří e, žijou jenom ze zemědělství samotného. Bylo by dobré, aby komise tohle mohla nějak vysvětlit. Děkuji, pan poslanec Smith. Thank you and, and, uh, uh, and, děkuji a děkuji oběma pánům za jejich vystoupení, zejména pana Peka. Eh, děkuji za to, že tady eh, přijel ze Skocka a tady hovořil velmi srozumitelnou angličtinou. Bylo to velice zajímavé vysvětlení toho, co může zjednodušení vlastně přinést, ale eventuálně co zase přinést nemůže. Eh, protože je tady celá řada politických voleb. Já jsem byl eh, zpravodajem o venkovského vývoje a proto vím, jak eh, si do velké míry sami zkomplikujeme život. Částečně. Máme společnou povinnost podívat se na celou strukturu e, společné zemědělské politiky, nejenom pouze na e, tu prováděcí část. Já se tady soustředuji na jeden aspekt. A myslím, že tady můžeme něco udělat. Jsou tady různé typy auditů, které dostáváme od různých organizací a klíčové doporučení je provést přeskum Eh, tady je vlastně pět různých úrovní auditu ehm, eh, na eh, úrovni účetního dvora, komise, na členského státu, místního orgánu, a prostě celá řada různých systémů IT. A to si zaslouží z naší strany určitou podporu. Měli bychom tady se pokusit harmonizovat eh, auditní standardy. Jestliže určitá organizace byla auditována, mělo by to být eh, vlastně eh, považováno za věc, která bude respektována dalšími úrovněmi auditu. Eh, ne, já netvrdím, že bychom neměli mít audity, ale jestliže ty audity jsou velice různorodé a používají velice různé standardy, eh, tak vlastně to není lékem na naše problémy. To si zaslouží eh, změnu. My jsme vlastně vyvinuli takovou určitou, určitý systém, který dotuje zisky supermarketů. My bych, teď bychom se měli uvědomit, jak s tímto se vyrovnat. Děkuji, pane předsedo, a, a srdečně děkuji oběma a referentům ze Skotska a z Německa. Pane Megele, já jsem rád, že jste říkal, že komisař Hogan, a stejně tak jako Timmermans, nechtějí žádné zjednodušení. A, a, pan a Juncker chce také zjednodušení, pardon, takže všichni chtějí zjednodušení, ale a, neměli jsme tady už minulé volební období, Eh, než kdyby eh, tam nebyly eh, ty chyby, tak dnešní debata byla zbytečná. Máte pravdu, že samozřejmě ne, Evropa není, nezodpovídá za každou byrokracii, ale jako poslanec hm, sám nejsem schopen rozlišit, kdo je zodpovědný a proto sám si musím říkat, jestli jsme to my, komise, členské státy nebo regiony. Vůbec nespochybňuji reformu ani za pár let to nebudeme schopni udělat, ale musíme se bavit o tom, co v základním eh, právu je třeba drobně změnit, aby to eh, bylo zjednodušené. Nechápu, pane Megale, proč eh, se to prosazuje jinden. Byla to naše politická vůle, aby 30% šlo na greening a že mají zemědělci možnost nedělat 30% greeningu a udělat jiné členské, jiná opatření a teď najednou vy říkáte, že on to nejde, aby se na to... Eh, tak proč eh, eh, vlastně my nepředáme to právo vám? Proč komise tady vlastně nereaguje? Proč se nesna, nestanovují i ty osobní směsi? Tam vlastně ty firmy nejsou schopné reagovat. Proč komise neudělá faktor 0,7 u těch víceletých plantáží. To je opravdu nesmysl, to, co je tady napsané proč ty eh, těch 15 hektarů prvních není eh, započteno do všech eh, podniků. A potom pro veřejnost musím také znovu říci, Jim Nicholson má zcela pravdu. Z těch tří institucí parlamentu, komise a rady, právě parlament předložil nejlepší návrhy pro zemědělce. Komise je zhoršila, i rada je zhoršila. Řekl bych vám jak, ale nemáme na to čas. Musím říci jasně před, dva, 50, před 52 lety jsem vstoupil do politiky kvůli nadšení do, pro Evropu. Kdybych byl dneska a, zemědělec mladý a znovu v té situaci, tak bych se odstěhoval do Brazílie a tam hospodařil bez evropských předpisů. No možná třeba ne. Hmm, poslankyně Schreier. Pane předsedo, děkuji. Eh, eh, od eh, posledních voleb jsem tady eh, evropských a řekla jsem, že se nebudu eh, vracet do nizozemského parlamentu a říkala jsem se, i tam se hovoří vlastně o budoucnosti zemědělských podniků pro mladé zemědělce, ale o čem se to tady bavíme? Já jsem eh, řekla, že jde o naše eh, mladé zemědělce. Chtějí zůstat hospodařit eh, v Evropě, aby to nepředali do, do rukou nadnárodních firm, aby, se zůstal, aby to zůstalo v našich rukou ta výroba. My jsme to chtěli zjednodušit, parlament podle Lisabonské smlouvy dostal mandát a byli jsme pro zjednodušení. A myslím si, že potom komise musela jednat rychle, ale Ovšem, eh, myslím, musíme eh, provést určitou inventarizaci eh, výsledků komise. Není tady jenom komise, není tady jenom tady zemědělství, ale také pro životní prostředí. A jsou tady věci, jako je olovo, čpavek a takovéhle věci. To také zásadně ovlivňuje zemědělskou výrobu a ovlivňuje to její budoucnost. Jde vždycky o náklady a, a cenu a já to chci všechno mít eh, přiměřené. Já chci být i za několik let eh, hrdá na Evropu, takže se nad tím to musíme zamýšlet. Děkuji. Musím si uvědomit, že eh, definice malého podniku tam ta velikost je tedy po stupních, čili to bychom si to vysvětlili. Děkuji a teď eh, pan poslanec Nicholson. <clears throat> No, děkuji, pane předsedo. Já rozhodně vítám eh, vystoupení, která jsme zde slyšeli a, která, eh, a také diskusi, která po nich následovala. Zjednodušení je něco, o čem každý hovoří ale pro mnoho z nás to znamená různé věci. Prostě pro různé lidi to znamená různé věci a jistě to znamená také různé věci pro komisy. A znamená to něco jiného pro zemědělce. Já musím říci, že předseda má pravdu, když před eh, chvílí eh, hovořil o tom, že před minulou reformou všichni říkali, že je třeba zjednodušovat, zjednodušovat, zjednodušovat, eh, ale ve skutečnosti se věci zhoršily. A tak se to tedy stalo. A my tady teď sedíme a prostě musíme říci, že eh, přímo eh, v terénu existuje mnohem více eh, problémů a věci se hodně zhoršily. Tak bych jednu věc řekl komisi. Pokud nejste připraveni změnit toto nařízení, tak hovořit o zjednodušení prostě nebude dávat smysl pan Hogan eh, to, co říká, je do jisté míry, no, nechci říct, že je to špatná věc, ale prostě rozhodně to jde jen na půl cesty tam, kam bychom se chtěli dostat. Eh, možná, že mi řeknete, že půl bochníku chleba je lepší než žádný chleba, ale já si myslím, že to prostě svůj účel neplní, svůj cíl to nenaplňuje. Je, eh, eh, je komise spokojená s tím systémem, jak existuje teď? Není to příliš komplikované? Neměli bychom se vrátit zpět a říci, že, eh, jak to řekl pan Dortmund, můžeme to přece udělat mnohem lépe. V těchto, no, v této době určitě můžeme věci udělat mnohem lépe. Takže já říkám komisi s veškerou úctou, já vím, že Komise musí udělat mnohem více, než my v parlamentu budeme moci věci eh, posvětit. Já rozhodně nejsem přesvědčen, že toto je ta cesta, kterou bychom se měli ubírat. Či já dobře zrozuměl, že... Jestli jsem to dobře pochopil, eh, tak vám jde o eh, v základním právu Zjednodušení bez změn základního práva je podle vás nemožné, je to tak? That is what I meant, yeah. Ano, takhle jsem to myslel. Děkuji. Tak, teď pan poslanec Buda. a Já jsem velice rád, že eh, pan Des neodcestoval do Brazílie a zůstal v Evropě, protože potřebujeme jeho odborné eh, znalosti eh, společné směrské politiky potřebuje dobré, eh, zdravé potraviny dostupné každému. A samozřejmě potřebujeme tuhle reformu společné zemědělské politiky. Musíme zjistit, co můžeme sami udělat, aby reforma byla přijatelná nebo proveditelná pro zemědělce. Jak už někdo říkal, někdy tyhle postupy vypadají jednoduše, ale ne pro zemědělce, ale pro um, státní úředníky. Takže musíme se postarat o to, aby to zjednodušení mělo příspěvek, pro, mělo přínos pro zemědělce. Tady také eh, je určitý, tedy význam eh, z eh, zemědělské politiky je ovlivňován určitým strachem, protože je dobré, aby se lidé báli, protože potom je to bezpečné. Ale takhle nemůže fungovat legislativa a ta musí být přijatelná, předvídatelná a nemůžeme měnit pravidla hry uprostřed hry, protože musíme vědět, co je správné pro zemědělce. My jsme jenom politici, ale jsme také spotřebitelé. A pokud se nepostaráme o e, dostupnost dobrého, dobrých a zdravých potravin, tak je to k ničemu. Já si myslím, že zpravodlení vlastní iniciativy je dobrý nápad. A i když, pane Nekosne, e, e, tedy jako jdeme z na trh, tak prostě kvůli tomu tady jsme vlastně, jako politici. Do budoucna bychom se měli pokoušet přimět zemědělce k tomu oběra ráběli eh, více než eh, jiní. Podívejte se na mléko. Má tady zemědělec eh, kapacitu buď 3000 litrů nebo 7000 litrů mléka na kravu. A my se musíme a to, že platby nejsou pro všechny stejné, není vždycky dobrý nápad. Tak pánové, maximálně každý pět minut, prosím. Já vím, že to je docela hodně, ale... Thanks very much. Děkuji vám. Když se dívám na množství otázek, tak si opravdu kladu otázku, jak to za pět minut zvládnout. První otázka se týkala mladých zemědělců. Já popravdě řečeno jsem úplně eh, nepochopil tu situaci v Chorvatsku. Eh, prostě uvedli Bo nejlepší bude, když mě pošlete třeba e-mailem konkrétní fakta a já vám pak mohu jasněji odpovědět. Komise by měla dát jasné pokyny. Ano, já s tím plně souhlasím, že bychom měli dávat jasné pokyny, ale eh, často eh, tím zřejmě působíme eh, mnoho problémů, protože se ty pokyny pak nelíbí všem. No, možná, že to nejlépe vyřešíme bilaterálně. Pane Dorfman, vy jste říkal, že stabilita je správná, ale eh, mm, zabráníme delegovaným delegovanými akty eh, vlastně eh, této stabilitě. Já pokud vím, tak je tady velká potřeba zlepšovat ta implementační pravidla a proto se nevyhneme změně těch prováděcích a delegovaných aktů. To eh, znamená eh, samozřejmě, že občas eh, nějaký ten šroubek povolíme nebo utáhneme, ale principy se nebudou měnit a v několik nadcházejících let tedy si lidé budou tedy zvykat na nová pravidla. Jde spíše tedy o přiměřenost. Pokud jde o rozvoj venkova, tak říkáte, že třeba zdravý rozum, to je samozřejmě vždycky pravda, ale při přeskumu programu rozvoje venkova, které nám regiony zasílají, Eh, z, eh, často zjišťujeme, že eh, se nedodržují platná, platné předpisy. A je třeba se postarat o to, aby pravidla stanovená základními legislativními akty nebyla porušována. Například teď s Jižním Tyrolskem budeme mít zasedání, kde budeme probírat celou řadu implementačních otázek a otázek působnosti. A to je přesně to, o čem jste hovořil ve, ve svém příspěvku, si myslím. Pane Andrie, absolutárium a spoluodpovědnost mezi eh, výbory v Evropském parlamentu. Ano, to je velice důležité téma. Já tedy vám blahopřeji, že poprvé letos váš výbor připravil stanovisko, které bylo vzato v úvahu eh, v Kokobu Eh, při eh, formulování absolutária. To je věc, která by mohla do budoucna pokračovat, aby bylo možné zajistit, že ty myšlenky, které jste tady uvedli, si najdou svou cestu v eh, rozhodnutí parlamentu o absolutoriu. Jinak by to znamenalo, že by pouze část parlamentu definovala podmínky, ve kterých má komise eh, spravovat rozpočet. Čili to si myslím, že je velice důležité eh, a já tady nemám konkrétní pocit za Kokobu nebo výbor Agri by měl rozhodnout. Ne, dialog mezi nimi oběma, to by měla být zcela jasná situace, nikoli nějaká nevyváženost. To nepřináší řešení problémů. Ještě k eh, té otázce. Bohužel eh, jsem nejsem schopen přijít vaše jméno. Hmm. Komise eh, nepředepisuje eh, členským státům, eh, jak mají vypadat formuláře, jak nastavit prováděcí pravidla. To je úloha členských států. Tentokrát generální ředitelství vytvořilo vlastní oddělení 15-16 lidí, kteří nedělají nic jiného v posledních měsících, než že radí národním zprávám, aby oni měli lehčí úlohu při provádění těch přímých plateb. Eh, tohle eh, samozřejmě není eh, úplně ideální, ale co by se stalo, kdybychom to bývali neudělali, tak výsledkem by byl totální zmatek. Takže stalo se to hodně, hodně pozitivního. A nesmíme stát se zřetele, že v jednotlivých případech tohle nedopadlo tak, jak si všichni přáli. Kromě toho je třeba připomenout ještě jednu důležitou věc. Zemědělská politika je eh, politika přerozdělování rozpočtového a eh, není to eh, žádná normativní politika. To znamená, je tady vždycky napětí mezi požadavky na rozpočet, na správné hospodaření a samozřejmě také na nastavení pravidel. Máme odlišné kontrolní standardy mezi eh, komisí a eh, účetním eh, dvorem. Ony také, ona také slouží různým účelům jednotlivých institucí, nicméně účetní dvůr je zcela nezávislá instituce, která si sama volí své standardy a rozhoduje se o nich a moje zkušenost ukazovala, ukazuje, že každý pokus eh, nějak eh, mluvit účetnímu dvoru jeho standardů eh, vedl spíše k zatvrzení jeho. Takže e, oni jako nezávislá instituce e, mají právo si stanovovat své standardy. My se společně s účetním dvorem e, pokoušíme vytvářet nějaký jednotný přístup ke kontrole. A to znamená, že účetní dvůr se zaměří na to, co dělá komise, tedy bude se na to spolehat, na co dělá komise, my se budeme spolehat na certifikaci a oni na jednotlivé, jednotlivá ta kontrolní místa ale eh, kvalita na těch jednotlivých kontrolních úrovních musí být vynikající, protože jinak účetní dvůr eh, řekne, že se nemůže spolehnout na předchozí eh, práce a nechá si všechno přeskoušet. Takže zavedení takovéhoto systému mm, také obnáší mnoholeté vytváření důvěry. Potom ještě několik připomínek k tomu, co jste říkal vy, pane Desi drobné změny eh, v základních právních aktech. To zní pěkně, ale je to obtížné, protože otevření eh, základních právních aktů znamená, že eh, v zásadě se může vyjednávat znovu o všem. Čili otázkou, jestli tohle je téma, které teď je třeba připustit. Spíše třeba se zamýšlet nad tím, kdy a jestli něco takového se může otevřít. Potom jste říkal o, tady o fakultativním odlněvání a těch eh, prvních 15 hektarů, které by měly být vyloučené. Ale to eh, není, nelze eh, smířit, nelze uvést do souladu se, za, s nařízením o přímých platbách. Takhle to rozhodl zákonodárce a my provádíme to, co je v nařízeních. A potom panu Nikolsnovi. Podle mě je pravda, že jednodušením lidé míní různé věci a e, od té doby, co vlastně se začalo e, ve strategii hovořit o této e, věci, tak my se ptáme zemědělců. Oni se většinou dívají na tu zátěž, která je na ně naležena. Otázka podstaty veterinární předpisů nebo dalších možných předpisů diskuse o termínu zjednodušení s konkrétním zemědělcem, myslím, nemá moc smysl, když to nemá konkrétní obsah. Ale e, na úrovni institucí by to možné mělo být. Měli bychom se dohodnout, e, co chceme, abychom nesmíchali politiku, požadavky na politiku a otázka snižování ehm, administrativní zátěže. My byrokracii můžeme změřit, můžeme změřit tu zátěž. A když se sami eh, omezíme eh, v té, na tuto věc, aniž, bych, až, aniž bychom se pouštěli do otázek politiky, tak si myslím, že bychom mohli velice rychle přijednést určitý eh, pokrok. Já myslím, že tady už asi skončím, jinak prostě se nedostanete k večeři. Bardzo dziękujemy. Děkuji a poprosíme tlumočníky o trošičku času. Dopředu za to děkujeme. Prosím. Děkuji mnohokrát. Já bych začal tam, kde kolega skončil. Proč je zjednodušování tak jednoduché, pro, tak důležité pro zemědělce v Evropě a co vlastně znamená? Máte pravdu, že, země, že zemědělcům je jedno, jaké slovo používáme, jenom chtějí, aby měli teď lehčí život než v minulosti. A když slyšíte diskuse, které často k ničemu nevedou, tak by se možná děsili budoucnosti. V lednu se vydají jedny pokyny, v únoru jiné, pak se to vyloží znova a jinak Tato situace začala v, roc, v lednu tohoto roku a navíc ještě vytváříme nový systém IT. Když máte nastavit IT systém, tak musíte vědět, jaké z něho očekáváte výstupy a my ty výstupy pořád měníme. Já jsem nenavrhoval, že bychom měli mít standardizovaný systém v celé Evropě. To si myslím, že by vůbec nešlo. Ale když se budeme zabývat eh, možností reformy společné zemědělské politiky v budoucnosti, tak bychom to měli dělat takovým způsobem, aby si jednotlivé části vzájemně doplňovaly. Myslím si, že zatím se podařilo to, že máme výborné systémy IT, které se ale musí novelizovat a na to nesmíme zapomenout. Všichni máme společný cíl. My ve Skotsku si určitě uvědomujeme, že ten diagram eh, o tom zjednodušování, který vy jste říkal, že je strašně složitý, eh, skoro připomíná konstrukční plány pro, pro jadernou ponorku. A to je jenom ve Skotsku. My se snažíme vyřešit vlastní strukturu, kterou doma máme, a budeme potřebovat, aby nám pomohla komise i účetní dvůr a možná i parlament. Chceme-li vyřešit ty problémy, které jste zmiňovali. A musíme opravdu vycházet z toho, že je to naší společnou odpovědností. Mně připadne, že to jako společnou odpovědnost vidí bohužel jenom jedna strana. Já jsem říkal, že potřebujeme lepší technické pokyny, technická vodítka, chcete-li. Často se třeba slyší, že ve Skotsku je trochu specifický problém, a to v tom smyslu, že čtvrtina půdy, která se používá k zemědělským účelům, byla a priori vyloučena z podpory. V tuto chvíli leží úhorem víceméně, ale přesto občas tam někde něco roste my to chceme chránit a s tím je problém. My jsme měli pocit, že se to vyřešilo, ale teď to vypadá, že zvolené řešení nestačí. Stávající řešení je příliš složité A ještě jednou připomínám, že pokud chcete mít dobře fungující informační systém, tak musíte vědět, s jakými výstupy musí přijít. Když jsme zpracovali tuto studii, tak jsem byl opravdu šokován, kolik kontroly probíhá na různých místech. A to si myslím, že je potřeba řešit. Je potřeba, aby kontrola byla jednodušší. Teď navíc ještě máme národní kontroly týkající se souladu s právem a řádného průběhu. A já si myslím, že kontroly by se měly spíše omezovat, než rozšiřovat. A Já vím, že tady existují pochybnosti o celé společné zemědělské politice ze strany zemědělců, ale ty se hlavně týkají toho, jak ji provádět. Takže myslím, že tím skončím. Přeji vám hodně úspěchu ve vaší náročné práci. Ale myslím, že bychom neměli zapomínat ani na pozitivní aspekty toho, že máme společný trh pro zemědělskou produkci. Děkuji. Děkujeme našim expertům. Děkuji odborníkům a vystupujícím za poskytnutí dalších argumentů a informací, které nám pomůžou v naší práci při zjednodušování společné zemědělské politiky. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji. Předchozí přípravné kroky a diskuse zmiňovali to, že eh, prostě musíme počkat na to, co Evropská komise udělá v oblasti zjednodušování. Ano, komise předložila návrh reformy a to je teď potřeba trochu revidovat, tak aby se zvýšila konkurenceschopnost našich zemědělců i v souvislosti s vyjednáváním TTIP. Existuje hodně důvodů pro potřebu zvýšit konkurenceschopnost našeho zemědělství, takže se uvidíme v 9. Zítra ještě jednou děkuji vystupujícím za jejich prezentace. Děkuji a přeji vám příjemný večer.